Muy buenas tardes. Dobré odpoledne. Milé kolegyně, milí kolegové, vítám vás všechny. Dobré odpoledne. Všechny vás vítám, milí kolegové, na jednání našeho výboru. Jako vždy, tak máme opravdu velmi mnoho bodů na našem programu. Je to tedy opravdu hodně bodů jenom na ty tři hodiny, které máme k dispozici a poté máme ještě jednu hodinu na to, abychom si popovídali s delegací z Polska. Bude to od 18.30 do 7.30. To znamená 18.30 až 19.30. a samozřejmě, že jste všichni vítáni. Takže v první řadě můžeme přijmout dnešní pořad jednání. Co se týče bodu 5 a 6, jde tady o dohodu s Islandem a Norskem, které se jed, jde tedy tady o spolupráci v trestních věcech a o těchto bodech hovoř, budeme hovořit na příštím jednání. Místo toho ale budeme hovořit o evropské strategii a zpravodajkou je Lídia Laroka. To znamená, že ona bude hovořit o této zprávě a bude také tedy hovořit o všech těchto citlivých tématech. Takže pokud všichni souhlasíte, tak bychom mohli schválit pořad jednání a přecházíme k bodu 2, to znamená sdělení předsedy. V těchto sděleních bych se rád řídil doporučeními následujících zpravodajů, paní Devora Sevorikiany, To se týče návrhu Chorvatska, které by se mohlo stát také členem monitorovacího drogového střediska. Poté Sonia Alfano, návrh z vlastní iniciativy týkající se organizovaného zločinu. Za třetí pan Denis de Jong, zpráva z vlastní iniciativy, která se týká trestního práva a přístupu Evropské unie. Takže tady ještě uvidíme, k jakému jde rozhodnutí, takže někdo proti tomu nic nemá. Takže toto jsou návrhy, které vyšly z jednání koordinátorů. A na konci tohoto našeho pravidelného jednání, jak jsem již říkal, tak se setkáme se zástupci Polska a budeme hovořit o polském předsednictví. A rád bych se bavil o nějakých zásadních eh, věcech, jako je například Eurojust a TFTP. Já vás samozřejmě všechny zvu na toto jednání, které začíná v půl sedmé. Tak, teď budeme ještě schvalovat protokoly z posledních zasedání, takže všichni souhlasí. Takže všechny zápisy byly schváleny a teď přicházíme, přicházíme k elektronickému hlasování. Bude to tedy elektronické hlasování a já bych vás proto rád upozornil, že všichni musíte mít u sebe vaše elektronické volební karty. Tak, pane Alvaro, můžete si něco udělat? Karlosi, to je taková skvělá práce. Já si myslím, že to určitě všechno zvládneme. Forget the, the, uh, the voting cards, voting the IT agency. so, so, so important electronic. Je to skutečně velmi důležité elektronické hlasování. Tak a bude se to týkat agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Raportérem je Carlos Quelio. No a my budeme provádět nyní orientační hlasování návrhu zprávy. Ale než se k tomu dostaneme, možná, že pan Coelho by nám chtěl něco říci. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tak jenom krátké poznámky. Především chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem těm, kteří přispěli pozměňovacími návrhy, z nich jsme potom zpracovali kompromisní návrhy. Bez jejich podpory by prostě nebylo možné dospět tak daleko, jak se nám to podařilo, pokud se týče dosahování konsenzu ve výboru Libe. Za druhé, jsem velmi smutný, protože nemohu eh, souhlasit eh, s jedním ústním pozměňovacím návrhem tady od kolegy Alexandra. Já obvykle souhlasím vám, ale v tomto případě máme problém. Já se domnívám, že že my bychom eh, neměli se stavět na stranu kterékoliv ze zemí, které chtějí mít tuto agenturu na svém území. My prostě máme článek, v tom jsou kritéria a jestliže rada se bude řídit těmito, eh, těmito eh, zásadami, no tak potom uvidíme a pak podle toho, jak to dopadne, můžeme to s tím souhlasit nebo stavit proti. Kolega Alvaro tady navrhuje, aby se dala přednost Estonsku před eh, Francii, ale já si myslím, že bychom se měli tady chovat naprosto neutrálně. Takže já tady bohužel musím opravdu žádat kolegy, aby nehlasovali pro váš pozměňovací návrh. Tak a já děkuji našemu zpravodaji panu Kojaliovi. There's the presidency of the commission. Teď eh, vidím, že ani předsednictví, ani komise eh, k tomu nechce nic dodat, takže my začneme hlasovat a začneme pozměňovacím návrhem číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo jedenáct. pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 53. Ne, ne, to už je v rámci devítky. Tak potom 54. Je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 15 pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro? Proti? Zdrželi se Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 1 pokračování. Pro. Ne, pardon. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 3. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A nyní 18 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Nyní 19 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. číslo 2. Pokračování pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 3. Pokračování pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní se dostáváme k 20 a 63, které jsou identické a máme tady e, přípodotek. Takže 20 a 63 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní číslo 4. Pro, proti, zdrželi se přijato. 21 a 64, které jsou identické, hlasujeme společně. Pro, proti, zdrželi se, schváleno 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmička pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 24. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 25. Pro? proti, zdrželi se, schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pane předsedo, možná bychom od 29, 28 a 30 mohli hlasovat unblock. Dobře, souhlasím. Takže hlasujeme 28, 29 a 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis číslo 5 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A opět bychom mohli hlasovat unblock návrhy rozpočtového výboru 10, 11, 12 a 13. A včetně pětky. Takže dohromady to hlasujeme. Kdo je pro? Eh, prosím, technická. Eh, děkuji, pane předsedo. Now. Ja, dan gaan we. Uh, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag amendement 13 apart. Děkuji, pane předsedo. Co se týče toho pozměňovacího návrhu 13, tak o tom bych rád hlasoval odděleně. Děkuji. Dobře, takže hlasujeme unblock, ale zbytek toho bloku bez třináctky. Čili bude to 10, 11, 12 a 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 13 pro. Proti? zdrželi se schváleno. Kompromis 6. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 73. 73. 73 kde pro, proti, zdrželi se Schváleno. Šestka pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 33 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 15 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Můžeme hlasovat opět unblock 34, 35, 36. Můžeme? Takže budeme hlasovat 34, 35 a 36 na jednou, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 16 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 74 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 37 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. není devítka. Eh, pardon, osmička, osmička, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, desítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, jedenáct pro, proti, zdrželi se schváleno, dvanáct pro, proti, zdrželi se Schváleno 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 14 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 17 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, 76 pro, proti, zdrželi se schváleno, 20, pardon, 17 pro, proti, zdrželi se schváleno, 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 a 18 identické. Hlasujeme spolu do, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 38 a 80 identické, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 20 pro? Proti? Zdrželi se. Schvál, zamítnuto. 21 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 19. Pane předsedo, můžeme prosím od 19 do 23 tyto čtyři hlasovat. 19, 20, čili z rozpočtového výboru 19, 20, 22, 23, 21, 22, 23. Všechny tyto. Můžeme, nemá nikdo nic proti, takže hlasujeme, kdo je pro proti, zdrželi se. Schváleno. Nyní 24. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 kont pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 25. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 39. Pro. Proti zdrželi se schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 1 z rozpočtového výboru pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní změna pana Alvara, Favor? Pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 42. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto kompromis číslo 8 pro, proti. Nyní zdrželi se a schváleno. Nyní 45, 45 pro. Proti. Zdrželi se. To budeme muset prověřit. Budeme hlasovat tady o 45. Zahajuji hlasování k pozměňovacím návrhu číslo 45. Končím hlasování. 16 pro, 15 proti. Nikdo se nezdržel. Tak. A komu nefungovala karta? Eh? A Mr. Alvaro is voting yes. Takže pan Alvaro. To musíme započítat. Takže to 16, 16. Eh?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 já ještě připočítávám jeden hlas navíc pro, to je pan Alvaro a naopak jeden mínus, jeden tedy proti paní Graca Beat. Takže to 15-16. Pane předsedo, pokud je to nerozhodně 16-16, tak podle pravidel pořádacího řádu je to zamítnuto. Zkusíme to ještě jednou. Takže ještě jednou hlasujeme o 45C. Zahojí hlasování. Now the vote is, now the vote is closed. Končím hlasování. A teď je to 16, 16. It's rejected. It's rejected. I'm sorry. I'm sorry. Ano, takže je to zamítnuto. Je to zamítnuto. Omlouvám se, je mi to líto. Hlasujeme dál. Pozměňovací návrh dvě, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní dvě z rozpočtového výboru, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Trojka. Trojka zpravodaje pro proti, zdrželi se schváleno, čtyřka pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis číslo 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis číslo 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní e, trojka z rozpočtu pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní čtyřka z rozpočtového výboru pro, proti, zdrželi se. Schváleno a 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď závěrečné hlasování proběhne elektronicky o takto upraveném textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme 29 hlasů pro, 3 proti. Zpráva je orientačně schválena. My děkujeme Karlosi Koheliovi. Pane předsedo, já jsem eh, omylem stiskla proti, chtěla jsem být pro, tak prosím, byste to mohli opravit. Takže děkujeme všem. Děkujeme zpravodaji, děkujeme všem. Proceeding to the following point. A teď jdeme k dalšímu bodu. And as I said, having jak jsem již předeslal, protože jsme odložili tu dohodu s Islandem a Norskem, takže se dostáváme teďka rovnou k tomu novému bodu, kterým je strategie Evropské unie na začlenění Romů. E, tady si vyslechneme prezentaci o pracovním dokumentu. Vyslechneme si tedy zpravodajku paní hlívy Laroku, která bude hovořit o pracovním dokumentu na toto téma. Očekáváme, že vznikne studie na toto téma, která bude přednesena na základě těch prvních zjištění, těch předběžných zjištění. S vlastně by tedy budeme pracovat na našem dalším zasedání 26. října. Takže paní Hlaroka, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení kolegové, teď tady máme pracovní dokument, který zatím nebyl přeložen ani do francouzštiny a němčiny, jak jsme předpokládali. Ty překlady bohužel ještě nejsou hotové, ale měly by být dokončeny do 15. října. Jak už oznámil pan předseda, pokud se nám podaří uzavřít diskusy na toto téma, tak budeme mít možnost se k tomu ještě vrátit během půl hodiny 26. října, kdy už budeme mít eh, nějaké předběžné výsledky studiem, která nám umožní daleko lépe porozumět tomuto tématu. Takže jakmile budeme mít eh, ta předběžná zjištění, začnu eh, okamžitě pracovat na konečné verzi tohoto dokumentu, toho návrhu zprávy a pevně doufáme, že tady budeme mít také dobrý překlad a že to bude všechno dobře načasováno a že mezi tím 15. až 16. už budeme mít ten eh, dokument v té finální verzi, tak, abychom 20. 29. a 30. listopadu v našem výboru eh, o tom mohli diskutovat protože ve stejné době se uskuteční také slyšení v našem výboru na toto téma. Takže tohle to jsou pro nás důležitá data. Tak abychom tedy měli co nejlepší dokumenty předtím, než na začátku prosince začneme eh, tedy eh, řešit pozměňovací návrhy. Takže 9. prosince bychom v našem výboru měli hlasovat o této zprávě a podle toho nejoptimističtějšího odhadu bychom eh, mohli hlasovat také na plenárním zasedání. <clears throat> Takže takhle jsem eh, načrtla mm, načetla ten časový harmonogram, ten se samozřejmě ještě může změnit, to také záleží na tom, jak rychle eh, dostaneme ty překlady. Kromě těch technických ehm, poznámek bych tomu chtěla doplnit jenom jednu věc. Myslím, že ten pracovní dokument obsahuje vlastně to sdělení, které bych vám chtěla říci. Každopádně důležitý je Eh, rozsah působnosti tohoto dokumentu. Minulý týden jsme hovořili se zástupci nevládních organizací o tomto dokumentu a oni by byli velmi, velmi rádi, kdyby se v nadcházejících dnech setkali stínoví zpravodajové k této zprávě. Eh, tři stínoví zpravodajové. Eh, Kinga Guts byla pro, já jsem velmi zvědavá na to stanovisko. Ráda bych ho měla co nejdříve, abychom eh, s tím mohli pokročit. Musíme být přesvěd... musíme jaksi vysvětlit dobře zástupcům občanské společnosti, že tedy toto je zpráva, že se o ní bude hlasovat v Evropském parlamentu, ale že ta zpráva nebude jak se se zabývat všemi aspekty té romské problematiky, protože tam samozřejmě tady vzniká několik eh, různých zpráv. Například před dvěma, třemi lety vznikla v ženském výboru zpráva o situaci romských žen. Ehm, takže tady znovu se budeme zabývat pouze určitými aspekty té romské problematiky ehm, v Evropské unii. Ta studie by měla jaksi lépe postihnout ten právní základ, který bychom měli studovat a to je vlastně ta nejdůležitější pasáž, která zajímá náš výbor a jde nám o to, abychom vyslali velice eh, jasný signál komisi a radě. Děkuji vám všem za spolupráci a opravdu doufám, že eh, všichni se do tohoto zapojí. Já jsem samozřejmě otevřená všem vašim poznámkám, návrhům, eh, případným eh, setkáním s vámi a samozřejmě eh, ti zástupci nevládních organizací nás minulý týden požádali, že by se rádi setkali také se stínovými zpravodaji, takže doufám, že se to podaří uspořádat. Děkuji vám všem za vaše případné komentáře. Děkuji. Děkuji a připomínám, že budeme mít příležitost eh, diskutovat eh, jaksi poměrně podrobně o tomto tématu 26. října. Tam už bychom měli mít k dispozici ty předběžné výsledky té zmiňované studie, kterou si zadala komise. A potom samozřejmě budeme mít ještě později příležitost se k tomu dostat, k tomu vrátit. Takže při těchto příležitostech budeme mít ještě možnost hovořit o tom pracovním dokumentu, o kterém právě hovořila naše eh, kolegyně paní Jaroka. Belgické předsednictví si přeje zahájit diskusy eh, s poslanci um, případně komise se k tomu může vyjádřit. Pokud ne, tak začneme tím, že dáme slovo poslancům, takže paní Vikstromová. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že konečně máme na stole dokument na toto eh, důležité téma. Eh, tato zpráva původně měla vzniknout už v loni. Ty pracovní dokumenty jsou užitečné, protože nám dávají eh, příležitost eh, vlastně potrhnout tu naši práci, ale zabývají se jenom sociálně-ekonomickými hledisky. A toho lituji, tedy jménem eh, frakce ALDE. Zdá se mi, že to je mm, paradoxní, protože dochází třeba k vyhošťování, zřizují se eh, databáze, tak rada diskutuje například o eh, působení ehm, nelegálních eh, různých zločinných organizací, které například obchodují s mědí a podobně, což je pro mě těžko uvěřitelné. Já bych tady požádala zpravodajku, aby požádala Evropské jak si pomohla eh, Evropskému parlamentu nahlédnout do eh, těch opatření, které evropské státy používají a také, jak jsou používány evropské fondy, jak, eh, jak se například řeší mm, bydlení v Evropské unii, jak se využívají evropské fondy, jestli dochází k nějaké rasové segregaci a hm, podobně. Abychom hovořili o tom sociálním eh, začlenování, zároveň musíme hovořit o volném pohybu osob a za těchto podmínek naše frakce ALDE zprávu podpoří, jinak to bude víceméně zbytečná zpráva. Děkuji. Děkuji. Paní Gonc. Děkuji. Ráda bych se zmínila o dvou aspektech této smlouvy. Jeden je podle mě nej, nejdůležitější. Samozřejmě vítám tuto zprávu, už na to čekáme od minulého září, října, takže je velice důležité, že máme něco na stole. Potom můžeme to pořád zlepšovat, předkládat pozměňovací návrhy a tak dále a brzy se setkáme znovu, eh, takže eh, se do té diskuse začlení také ti další stínoví zpravodajové. Eh, nedávno eh, výbor pro zaměstnanost přijal rozhodnutí, že tedy vydá stanovisko a já budu spravodajkou v tom výboru pro zaměstnanost, takže si myslím, že je, je důležité vlastně zpracovat to téma z obou hledisek, jak už zmiňovala Cecílie, tedy nahlédnout ten aspekt diskriminace, volného pohybu osob a tak dále. Uh, to je spíš vlastně eh, pole působnosti našeho výboru, tedy líbe, a potom na druhé straně se zaměřit také na tu zaměstnanost, ten trh práce a tyhle ty otázky. A takhle můžeme také promýšlet nějaké kroky, které by byly pro romskou komunitu užitečné. K tomu časovému harmonogramu. Pokud jde o eh, výbor pro zaměstnanost, tak ten časový harmonogram se mi zdá dost napjatý. Já to vidím tak, že eh, výbor pro zaměstnanost by potřeboval trošku více času. My bychom potřebovali tu lhutu na podávání pozměňovacích návrhů někde v půlce prosince. Samozřejmě potřebujeme taky nějaký čas na, na to, abychom diskutovali o těch eh, pozměňovacích návrzích, abychom připravili kompromisní pozměňovací návrhy. Musíme samozřejmě o tom diskutovat s nevládními organizacemi. Takže já bych to viděla tak na takového 25. ledna v tom výboru pro zaměstnanost. A myslím si, že do konce ledna bychom se to pokusili uzavřít a pak bychom, pak by se vidělo, kdy by to mohlo přijít na, pořadu, na, na pořad plenárního zasedání. Děkuji. Děkuji, paní Keller. Uh, děkuji. Um, děkuji. S, uh, souhlasím velice s Cecílií Ristrem. Eh, to téma diskriminace mi tam chybí v tom dokumentu mě by zajímalo, jak, jak se toho zhostíte v té vaší zprávě, protože tam chybí integrace, a zároveň eh, se tato romská komunita potýká je, nebo je, je obětí značné diskriminace ve většině evropských společností a mě by zajímala nějaká právní opatření, jak proti tomu bojovat. Takže to by se mělo změnit. A také by mě zajímalo, jak se zhostíte eh, otázky rovnosti pohlaví ve vaší zprávě a také bych byla ráda, abyste se tam začlenili, abyste se tam zaměřili na to, že ta integrace musí být jaksi obousměrná, že totiž um, potřebujeme více začlenit romské obyvatelstvo, ale na druhé straně tam musíme se zaměřit i na to neromské obyvatelstvo, co může nabídnout, jak můžeme například usnadnit situaci romských dětí, Eh, které například eh, chodí do školy, eh, jinak než jim prostě říci, musíte tady prostě odsedět těch sedm nebo deset let. Takže mě tam trošku chybí taková větší vzájemnost. Děkuji. Děkuji. Pan Klejs. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit velmi krátce. V tom tomto pracovním dokumentu paní Jároky. Já vidím, že tady se hovoří, řekněme, trošičku jiným jazykem, než jakým jsme hovořili v plénu. A to si myslím, že je v každém případě pozitivní. Ten jazyk je daleko věcnější. A je dobré, že se tady také hovoří o těch nákladech, které vyplynou z toho, když se nám nepodaří eh, Romy zaintegrovat. A já bych byl velmi rád, kdyby se tady také hovořilo o zodpovědnosti, kterou musí přebírat samotní Romové, protože vždycky tady hovoříme pouze jaksi z jednoho úhlu pohledu, vždycky hovoříme o problémech, které mají co dočení s diskriminací. A různí odborníci v Nizozemsku a ve Vlámsku ukázali již na to, že vlastně v romských společnostech v podstatě existují různé věci, které se mohou změnit. Například, já tím mám na mysli eh, vysoký počet dětí, které nechodí do školy nebo odchází ze školy ještě před ukončením školy, eh, nebo například eh, nucené svatby, nebo vůbec jaksi různé jiné nepatřičné chování ze strany rodičů. To znamená, že ty děti jsou v podstatě nuceni svými rodiči k různým zločinům. A já si myslím, že bychom měli hovořit i o těchto bodech v každém případě. Romové si musí být také vědomi své vlastní zodpovědnosti. To znamená, že nejde pouze o práva, ale jde i o povinnosti. Thank you. Mr. Ansiu. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că poate este o ocazie unică pe care já jsem toho názoru, že by to byla jedinečná příležitost, která dává možnost nám jako parlamentu a celé Evropské unii k tomu, abychom konečně eh, spatřili světlo na konci tunelu integrace Romů eh, do evropské společnosti. Nezapomínáme na to, že jsou také evropskými občany, ať se nám to líbí nebo ne. Musíme se pokusit jim porozumět a vyřešit tento problém, který eh, způsobil tolik eh, jaksi zlé krve, tolik nespokojenosti a shledávám také, nechci zabíhat příliš do podrobností, pokud jde o ten pracovní dokument, myslím si zkrátka, že bychom měli hovořit o specifických ekonomických podmínkách zemí, kde většina Romů žije. A když Romové opouštějí tyto země, tak to není proto, že by se jim tak líbil život v nějakých táborech provizorních v jiných zemích, ale odjíždějí prostě kvůli chudobě, eh, s níž jsou konfrontováni v zemi svého původu. Samozřejmě mezi romskými dětmi je také velice eh, vysoký mm, počet dětí, které nedokončí školní docházku, například v Rumunsku. Eh, eh, Rumun, jak si ten podíl rumunských dětí neromského původu, které nedokončí školní docházku, je vyšší než mezi romskými dětmi. Pokud jde o přístup ke zdravotnictví. Eh, zdravotnictví je naprosto rozvráceno v Rumunsku, zhruba 20 milionů rumunských občanů eh, nemá jaksi náležitou zdravotní péči a mezi Romy je to procento ještě větší. Pokud je o nezaměstnanost, je nemožné, vzhledem k té současné hospodářské situaci Rumunska, je nemožné, aby všichni Rumuni našli práci, takže prostě odjíždějí jinam a hledají tu práci jinde. To platí samozřejmě také pro Romy. Ehm, a musíme se snažit o to, aby Romové nebyli ti nejchudší z nejchudších. Děkuji. Pan Papa Nikolao. Έχω την αίσθηση ότι το κείμενο που έχουμε ενώπιόν μας είναι μια πολύ... Já mám pocit, že ten eh, text, který máme eh, na stole, je velice dobrý začátek. Chtěla bych připomenout, že ta romská otázka je složitá. Hovoříme o evropských občanech, eh, kteří mají jiné zvyklosti, jiné tradice, jiné náboženství a to všechno eh, ještě více komplikuje tu eh, problematiku, kterou musíme řešit. Eh, je důležité v této té nadcházející době, je důležité, abychom byli otevření a abychom pracovali v jaksi v takovém konsensuálním duchu. Eh, děkuji paní zpravodajce za všechno, co udělala už do posud a taky za tu práci, která jí ještě čeká. Víme, eh, že paní zpravodajka se vždycky toho tématu zhostí velice vyváženě. Věřím, že tomu tak bude i v tomto případě. Mm máte velkou zodpovědnost, protože musíte nějak nasměrovat to naše uvažování, musíte nám ukázat, na co bychom se měli obzvláště zaměřit. A já bych tady chtěla ještě zdůraznit jednu věc, o které jsme se už do, dotkli v diskusi. Říkáme, že se musíme vyhnout diskriminaci, že musíme hovořit o těch dobrých příkladech, o té dobré praxi eh, v romské komunitě. Možná bychom mohli také využít právě nějaké dobré příklady se samotné romské komunity. Děkuji. Paní Guillaume, děkuji velmi stručně, pane předsedo. Ty události předešlých týdnů a předešlých dnů, zejména v jedné členské zemi Evropské unie, kterou dobře znám, mají tu výhodu, že trošku jaksi urychlí všechny ty věci, eh, urychlí práci různých institucí, jako třeba našeho parlamentu, a že se tedy budeme více snažit zlepšit to začlenění romského obyvatelstva. Když si myslím, že eh, vždycky eh, že se nikdy neubráníme úplně nějakému ze všeobecňování. Všichni jsou teď dobře informováni, o těchto událostech a také o celé této otázce, o celé této problematice a teď už, mm, teď už potřebujeme nějaké konkrétní návrhy, dobře načasované, načasované tak, abychom se jak se vyhnuli nějakým zkresleným interpretacím eh, toho začlenování Romů v Evropě. Takže myslím si, že všechny aspekty, všechny rozměry by měly jaksi podpořit tento dokument, tento text, který doufám trošku pohne tou situací. Děkuji. Děkuji. Paní Bauer. Uh, Děkuji za příležitost hovořit a děkuji také Lívi za její práci. Potřebujeme nějaký společný základ pro společnou romskou strategii. A poslední události z posledních týdnů byly jasným důkazem. To znamená, že Evropská unie potřebuje evropskou strategii. To znamená, že to není pouze otázka Rumunska, Maďarska, eh, Slovenska a nebo Španělska. Je to opravdová evropská otázka. Já mám takový pocit, že musíme být velmi opatrní. To znamená, ve chvíli, kdybychom chtěli všechno zahrnout do jedné jediné zprávy, tak by to v podstatě byl takový nekonečný nákupní seznam. Takže z toho důvodu já si myslím, že bychom opravdu měli udělat jasný rozdíl mezi strategií, to znamená mezi tím, co by Evropa měla nebo mohla nebo měla udělat pro tuto skupinu evropských občanů a poté také, jakým způsobem se bude prosazovat eh, právo, co nám nabízí evropská legislativa, co je třeba třeba tedy aplikovat v případě eh, Romů, protože to jsou dvě zcela odlišné otázky. A já si myslím, že bychom tyto dvě otázky neměli míchat dohromady. Děkuji, paní Botskurt. Dankjewel, voorzitter. Uh, ik ga niet al de dingen herhalen die al gezegd zijn. Děkuji, pane předsedo. Já nechci opakovat to, co bylo řečeno, ale několik věcí jsem chtěla zmínit. To, co právě řekla paní Bauer, to znamená, že musíme dělat jasný rozdíl mezi těmito dvěma otázkami, to znamená jasnou červenou linku a poté také musíme hovořit o věcech, jako jsou lidská základní práva, protože jde o populaci více jak 12 milionů lidí v rámci Evropské unie a musíme tedy hovořit také o, integra- o integraci a proto také výbor pro sociální záležitosti příležitosti eh, vypracovává své stanovisko. Nicméně k tomuto dokumentu tady mě něco chybí. Já jsem o tom s paní Járokovou hovořila. Chybí mi tady otázky reprezentace romské populace. Ve chvíli, kdy my budeme vypracovávat nějakou strategii, tak musíme také do té strategie začlenit romské obyvatelstvo. Komise říká, že ano, ano, to uděláme, uděláme, ale v podstatě v konečném důsledku nikdo nic neudělal. A to vede k tomu, že v podstatě Romové se neustále uh, používají jako ti obětní beránci. A já si myslím, že opravdu jsme došli do chvíle, kdy už nějakou pořádnou strategii, my, strategii potřebujeme. To znamená, víme, že potřebujeme celoevropskou strategii, ale neměli bychom zapomínat na to, že potřebujeme také spolupracovat s kandidátskými zeměmi, protože Balkán je také důležitou oblastí. Je to v podstatě takovým jaksi původem toho všeho a neměli bychom opakovat to, co se stalo v Bosně a v Srbsku. To znamená, že musíme udělat všechno pro to, aby všichni Romové vlastně měli prospěch z této strategie. Tak, chcete k tomu ještě někdo něco říct, nebo přejeme slovo zpět paní Jároce? Děkuji, pane předsedo. Velmi krátce, protože vidím, že mám velmi málo času. Děkuji za skvělé příspěvky. Některé z těch věcí byly pro mě nové. Určitě se budu řídit vašimi doporučeními, ale jen velmi krátce. To znamená, o čem by ta zpráva měla být? co já říkám, když hovořím o působnosti této zprávy? Tak, je to, že mým úkolem je to, zdali potřebujeme celo-evropskou romskou strategii a říkám, ano, potřebujeme. Druhá otázka je, co by v této strategii mělo být. A z toho důvodu já bych byla velmi ráda, kdybychom se zaměřili hlavně na tuto obsahovou část. Potřebujeme právní rámec ve chvíli, kdy hovoříme o diskriminaci, tak to je velmi důležité. Eh, v této zprávě na začátku zmiňuje různé věci. Píšu tady mimo jiné i to, že dobrá aplikace v podstatě těch již současně existujících směrnic mohla zamezit porušování lidských práv, kterými jsme svědky v současné chvíli. To znamená, já bych byla velmi ráda, aby ta strategie byla opravdu účinným nástrojem z těch stejných důvodů, jaké jste zmínili vy, ale co já bych také ráda chtěla a eh, opět zmíním ty problémy s překlady. Potřebujeme nějaký finanční instrument, který také nám pomůže celou tuto strategii uskutečnit. A e, ty nejdůležitější body jsou tedy nějaký krizový plán, e, právní nástroj, e, potřebujeme také komplexní rozvoj projektu, potřebujeme také změny, když hovoříme jaksi o specificky regionálně stavěných nebo vypracovávaných strategiích, musíme samozřejmě si vyslechnout to, co řekne výbor regi a a ty akční plány nebo ty krizové plány zemí, které by měly být vypracovány na základě této cestovní mapy, to je to, z čeho se bude skládat celoevropská romská strategie. A proto je třeba eh, říci komisi a členským státům, aby splnili své povinnosti v souvislosti s tím, co přislíbili, že vykonají. To znamená, že to k té působnosti zprávy, ale také tady zmiňuje velmi důležité aspekty. Hovořila o nich eh, Kováčný Magda, eh, hovořila o těch důležitých hospodářských eh, aspektech a já v podstatě svoji zprávu trošičku zakládám na jejich závěrech. Například ta genderová otázka z výboru pro ženské otázky, to jsou věci, které je také třeba zohlednit. Například eh, aspekty, které také eh, zmiňuje výbor eh, regi, to znamená, jaké závěr bychom z toho měli vyvodit a tak dále. To znamená, že vše, s čím přijdou další výbory, bude zcela zásadně důležité. Ještě jeden aspekt, který jste zmiňovali, a ten se týkal v podstatě práv a zodpovědnosti, vlastně té otázky převzetí zodpovědnosti ze strany romského obyvatelstva. Tak jak vidíte, já jsem se snažila tuto zprávu co nejvíce vyvážit a já si myslím, že i když budeme mít evropskou strategii, tak to pořád bude úspěšné z 10%. Těch 20% eh, bude záviset na eh, státech, 30% bude vždycky záviset na starostech a 50% bude poté eh, záviset na Romech samotných. To znamená, že si myslím, že samozřejmě v tuto chvíli, co musíme zcela zásadně podporovat, je podpora místních eh, romských lídrů. V každém případě to, co přijde ostatních výborů. A ty jiné zprávy, které dostaneme, budou hrát velmi důležitou roli. My potřebujeme zajistit v každém případě, abychom vypracovali opravdu velmi dobrý právní rámec, abychom určili ten správný směr, abychom také zajistili, že, zem, že členské státy budou poté aplikovat nebo vlastně plnit své přísliby v rámci toho předem stanoveného rámce. Takže když eh, hovoříte, že ta zpráva by v podstatě měla být posílená eh, tím, že bychom tady určili jaksi, co by Romové měli dělat a co by Romové neměli dělat, tak já si myslím, že to je o něčem trošičku jiném, protože v první řadě potřebujeme mít jasný rámec, v rámci něhož budeme vůbec pracovat. To znamená, že je to eh, plán a strategie, která bude aplikována na různých úrovních proto potřebujeme zohlednit naprosto jaksi všechny názory, názor komise, názory e, výborů a všechno tedy bude záviset také na tom, jak se budou chovat eh, političtí představitelé. Eh, do jejich zodpovědnosti spadá eh, bydlení, zdravotnictví, předávání nebo dodržování práv různých skupin občanů a tak dále. Takže v každém případě já vám všem děkuji za všechny vaše příspěvky a budu se těšit vaší podpoře v následujících měsících. Děkuji. Děkujeme paní Jaroka, děkujeme všem, kteří se zapojili do diskuse. A e, toto téma se dostane 26. října opět na náš program. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. Bod číslo 7. a týká se rozšíření oblasti působnosti směrnice 2003 109 na osoby požívající mezinárodní ochrany. My si vyslechneme pana Kloda Moraese, našeho zpravodaje, a sice na téma prodlužování dlouhodobého povolení k pobytu pro uprchlíky. Minulý týden se odehrál setkání stínových eh, zpravodajů a eh, další zasedání bude 12. října, to znamená zítra. Pane More, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Toto je možná nejlepší série setkání se stínovými zpravodaji eh, za poslední dobu. A děkujeme za to také současnému předsednictví. Eh, dvě klíčové oblasti, kde je třeba se shodnout na kompromisu, jsou otázka, kdy rodinní příslušníci mohou, ale nemusí se připojit eh, k odsouvanému členu rodiny. A já bych chtěl poděkovat eh, eh, těm, kteří se připojili k mé pozici a Eh, kteří podpořili můj názor. Ono se to týká oblasti eh, třeba domácího násilí a něčeho podobného, kdy tedy skutečně rodní příslušníci se mohou přidat eh, k tomu dotyčnému příbuznému, ale nemusí to, bychom chtěli zakotvit jako princip. A dále jsme se měli dva kompromisy v otázce v otázce vyhoštění do třetí strany, do, do třetí země, eh, paní kolegyně Dočeva nám to předložila. Eh, je to vlastně eh, v souladu s příslušnou směrnicí číslo 21. My si myslíme, že Eh, toto by mělo být, eh, nebo do toho by měl začlený konsultační mechanismus mezi prvním a druhým členským státem. A já myslím, že nám se podařilo v tomto tématu dosáhnout eh, značné značného pokroku směrem ke kompromisu a já myslím, že pro zítřejší dialog, který máme docela dobrou výchozí pozici. A teď je také o to, aby se mm, vyjasnilo, eh, který čas se de facto má zahrnovat do azylového pobytu, jestli je to třeba i také ten čas, který je třeba na přeskoumání eh, statutu azylového a podobně. Eh, já musím říct, že to vyjednávání bylo velice příjemné a já bych chtěl poděkovat nejen kolegům, ale také sekretariátu a myslím, že se můžeme těšit na ten chytřejší trialog. Děkuji vám, pane Morasi. Nyní ring volný pro ty, kteří se chtějí zapojit, paní Wingström. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem jedna z těch stínových zpravodajek v tom, eh, jak řekl Claude Moraes, eh, skvělém týmu. Já bych chtěla mu poděkovat za velice rychlo velice skvělou spolupráci. Já jsem ráda, že parlament eh, se, se pevně drží pozice, že mm, azylový čas by se měl začít počítat okamžikem, kdy osoba poprvé požádá o tento asil. Eh, dále, eh, pokud je někdo vyhoštěn kvůli tomu, že v průběhu asilu se dopustí například trestného činu. Eh, pak je důležité, aby rodinní příslušníci nebyli tím tež postiženi. Samozřejmě, že důležité je, aby rodiny mohly být sjednoceny, ale zase na druhé straně by neměly být postihováni rodinní příslušníci za to, že, za to co provede někdo jiný. Já Doufám, že tato zpráva bude široce podpořena a že také triolog bude velmi úspěšný. Já bych chtěla ještě připomenout, že eh, dohoda s radou o úpravě této zprávy možná eh, pomůže eh, urychlit další témata, která musíme projednat v rámci téhož balíčku. A, a to bude tedy, eh, doufám, že k tomu přispějeme tedy do toho termínu konec roku 2012. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Já jsem stínovou s pravodajkou pro, Zalidovce. A já souhlasím s tím, co říká pan zpravodaj, pan Moraes. Myslím si, že je velmi konstruktivní. Eh, co se týče toho jednání stínových zpravodajů, které proběhlo minulý týden, bylo velmi dobré, protože jsme se dostali k opravdu velmi pozitivním závěrům, ale já, to ne, já se nebudu opakovat. Nicméně dvě věci na který jsme se dohodli. Co se týče vyhošťování příbuzných nebo rodinných Eh, příslušníků. Eh, co se týče jaksi vyhoštění, ze strany státu, který v podstatě v první řadě nabídl pomoc a ochranu, musí vždy respektovat eh, Evropskou dohodu. Co se týče vyhoštění do třetí země, tak tady jsme se také dohodli. To znamená, že jde o to, aby se dokázalo to, zdali osoba, která by měla být vyhoštěna, může čelit v zemi, kam by byla vyhoštěna pro následování. Takže to byl velmi dobrý závěr. Já v každém případě velmi děkuji svým kolegům a doufám, že trilog bude úspěšný, protože pokud bychom se nedohodli na této záležitosti, tak já si myslím, že by to mohlo mít opravdu velmi negativní následky. Děkuji vám. Zdá se, že nikdo další se do debaty nehlásí. Vidím, že ani komise, ani belgické předsednictví se v tomto okamžiku nehlásí do debaty. Takže to bude asi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 obsah poskytnuté ochrany přepracované znění. Zpravodajem je, je Jean Lambert a budeme nyní seznámeni s prezentací návrhu této kvalifikační směrnice, která patří k základním částem tzv. asilového balíčku. Vyslechneme si zpravodajčiny návrhy a poté se může vyjádřit komise nebo předsednictví. A jinak samozřejmě také další dostanou možnost se vyjádřit. A nyní paní Lambert, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Asi si budete pamatovat, že na posledním zasedání výboru jsme se zabývali pracovním dokumentem, který jsem vám zde přeložila k tomuto tématu. A v něm byly nastíněny klíčové komponenty stávající směrnice a také klíčové návrhy změn, eh, které se chystá předložit komise. Eh, je to tedy velice, jsou to velice drobné úpravy. Tato směrnice se zabývá dvěma klíčovými problémy. Jeden to jsou důvody pro ochranu příslušných osob, to znamená eh, osob, které jsou uprchlíky nebo které mají následnou ochranu. A poté druhá část je obsah, v čem by tedy měla spočívat tato ochrana. A jde o to, aby se obsah, tedy předmět této ochrany, eh, tady vyjasnil a já tady k tomu eh, ne předkládám mnoho pozměňovacích návrhů, poněvadž v podstatě to, co komise navrhuje, vychází z praxe zavedené v českých zemích. Takže, jak jsem řekla, pracujeme s touto úpravou eh, z pera komise, proto těch pozměňovacích návrhů je velice malý. Je tady jeden pozměňovací návrh, návrh, který zatím ještě chybí a na něm pracuji, ale dosud ještě nebyl předložen. A ehm, musím říct, že chci poděkovat těm, kteří si téhož všimli a upozornili mě na to, že tento pozměňovací návrh zatím chybí. Dále chci pohovořit o malém počtu pozměňovacích návrhů, které se týkají genderu a genderové identity, pokud se týče příslušnosti k určité skupině. To je, to je článek 29 a potom v úvodních ustanoveních a článek 10 v textu. Tam můj pozměňovací návrh spojku A zaměňuje za nebo Čili to se týká tedy eh, určité sociální skupiny a k tomu jsou ještě přidané ještě mm, eh, takové charakteristiky. A druhá část je, eh, ti, kteří tady patří k té skupině, nebo jsou vnímáni toto, nebo jsou vnímáni jako součást té skupiny. Uh, a to by v podstatě neměly být důvody eh, kumulativní, jak je to v některých členských zemích, ale měly by to být alternativní důvody. Tady tam několik málo poznacích návrhů k nejlepším zájmu dítěte, eh, které překládá komise a je tedy v pozadí zatím myšlenka eh, kontinuity péče, ale to eh, je sice důležité, ale nemusí to být zakveno přímo v této směrnici. Eh, v eh, preambuli v bodě číslo 17 komise připravila poněkud energičtější znění, rozhodnější znění, pokud se týče práv dítěte, čili co by se tady mělo brát v úvahu při implementaci této konkrétní směrnice. A dále se tady navrhuje nový článek který je přímo napojený na tento bod preambule. Pak tady máme jeden nebo dva pozměňovací návrhy, které se týkají také malých nezletilých dětí. Pak je tam článek pozměňovací návrh 10 k 2D a tam jde o konkrétní roli a celá konkrétní problém, eh, pokud se týče nezletilců bez doprovodu. K dalším věcem, tak to je článek 7 a e, ochrana e, a její poskytování. Čili toto je názor, který se tady objevuje e, a nejenom zde, ale taky na jiných místech. Kdo tedy může poskytovat eh, tuto ochranu? Eh, v podstatě jsou to jedině vlády, ne nějaké další orgány. Nicméně tady eh, je třeba říci, že členské země, členské země s tímto příliš nesouhlasí, takže nevím, jak to tady dopadne. Pak jsou tady ještě propojené pozměňovací návrhy k článku 7 je to šestka a sedmička, pozměňovací návrhy těchto čísel. V zásadě jde o zpřísnění kvalifikace eh, pro ochranu. Čili jde nejenom o to, že je tady eh, možnost a ochota eh, vynucovat zákon, ale v podstatě by tady měla být určitá zodpovědnost za činy já tedy navrhuji, aby se zpřísnilo eh, toto změní a já myslím, že to je otázka prostě zodpovědnosti. Článek 8. To se týká interní, eh, tedy eh, z ochrany tehdy, když dochází, když se člověk pohybuje v rámci jedné země. Čili tady to je otázka přiměřeného testu A já zde hovořím o efektivní a trvalé ochraně. Já bych byla ráda, kdyby právě ten přiměřený test zůstal zachován. Čili to jsou v podstatě všechny pozměňovací návrhy, které tady předkládáme. Eh, je jich opravdu málo a je to tím, že tato úprava, tento návrh úpravy směrnice omezuje naše manevrovací pole. Možná je tady několik eh, málo dalších eh, drobnějších bodů, ale to, co jsem řekla, je to nejdůležitější. Děkuji vám, paní Lambert. Eh, nyní tedy debata paní Romero. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Ano, Opravdu se jedná o text, ve kterém komise udělala ještě jeden krok vpřed v souvislosti s harmonizací azylových politik. A myslím si, že se tady opravdu snažíme dojít k nějakému společnému základu. V souvislosti s těmi různými situacemi, ve kterých se nachází členské státy, v rámci tedy asilové politiky. A proto si myslím, že vůbec celý tento text nebo celá tato směrnice je velmi důležitá. A to hlavně z toho důvodu, když se podíváte na statut uprchlíka a na koncept mezinárodní ochrany. Tady jde v podstatě opravdu o vyrovnání nebo vyvážení těch práv. Jde o to harmonizovat vlastně práva těchto dvou skupin. To znamená, že já si myslím, že to je jaksi ten největší úspěch nebo nejzásadnější pokrok. Já podporuji samozřejmě většinu těch pozměňovacích návrhů paní Lambert, ale myslím si, že eh, ve některých tématech pořád máme ještě jaksi potenciál debaty. To znamená, co se týče poskytovatelů ochrany, tak to je téma, na které musíme ještě trošičku zapracovat. Ale co se týče dalších příspěvků paní Lambert, i když, eh, řekněme, jich není eh, tolik, eh, tak si myslím, že se nám jistě podaří dobře spolupracovat, že je ještě doplníme o nějaké další návrhy. Co se týče tohoto textu, tak možná jde o to, že ve chvíli, kdy hovoříme o azylových otázkách, tak je třeba prostě zohledňovat ten fakt, že situace ve všech státech je opravdu velmi rozdílná. To téma je neuvěřitelně komplexní normy a pravidla, která stanovují azylovou politiku v různých státech jsou velmi, velmi rozmanité situace jsou naprosto, naprosto eh, rozdílné v rámci azylové politiky, protože ne všechny státy samozřejmě sdílí stejné hranice se stejnými sousedními státy. Samozřejmě, že některé státy jak si přijímají opatření, která vychází eh, z jejich historických nebo zeměpisných tradic, ale je pravda, že došlo k zásadní změně i u těchto tradičních eh, států. A myslím si, že je třeba eh, podívat se na všechny aspekty, protože myslím si, že v podstatě v tomto textu ještě spousta zásadních aspektů chybí, ale já si myslím, že určitě se nám podaří všechny i tyto tady ještě nezmíněné aspekty se nám podaří do toho textu zapracovat. Tam Papa Nikolau. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Λάμπερτ για την πολύ... Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat paní Lambertové za její práci. Náš zpravodaj za naši frakci eh, tady s námi není, ale já bych se chtěl jménem naší frakce zeptat eh, našeho předsedy, jestli by bylo možné ještě eh, odložit datum pro předkládání pozměňovacích návrhů. Totiž většina z našich kolegů, tedy z naší frakce, bude zítra v Portugalsku, protože my tam pořádáme i studijní den a vracíme se, tedy příští týden je zase Štrasburg, takže bych chtěla jménem naší frakce vás požádat, abyste nám dal ještě pár dní navíc abychom na tomto tématu mohli pracovat a podat nějaké pozměňovací návrhy, aby ten text byl co nejúčinnější. Děkuji. Thank you. Any other, any other comment, any other suggestion? Děkuji. Nějaké další připomínky? Ještě někdo? Niko nevidím, ani komise se nehlásí, ani belgické předsednictví. Nicméně náš kolega Papa Nikolao za EPP požádal o to, aby došlo tedy ještě ke společnému jednání, v rámci něž bychom se dohodli na posunutí té konečné lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů. Paní Lambert, máte nějakou výhradu? Ne, ne, ne, ne, pane předsedo, já si myslím, že je v pořádku, když eh, splníme jak si tento požadavek, protože všechny samozřejmě politické frakce se chtějí na této záležitosti podílet eh, co nejrozsáhlejším způsobem, takže já si myslím, že to je určitě v pořádku a můžeme se na tu lhůtu ještě jednou podívat. Děkuji, děkuji za vaše porozumění. A pokud by tedy nikdo neměl k tomuto výhradu, k odložení této lhůty, tak si myslím, že rozhodně to můžeme nějakým způsobem dohodnout. Domluvíme se se sekretariátem a předložíme další návrh týkající se lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů. Takže určitě se tím budeme zabývat. Děkujeme vám. Žádné další komentáře. A pokračujeme a přejdeme k bodu číslo 9. Občanská iniciativa, to je opravdu velmi důležitá záležitost. To znamená, že jsme u bodu 9, prosím. Občanská iniciativa. Jak jsem již zmínil, téma opravdu zásadní důležitosti, co se týče také Eh, otázek ústavního vývoje pro Evropskou unii. A máme tady návrh zprávy, také petiční výbor se zabýval pravidlem 50 nebo v podstatě v rámci petičního návrhu se hovoří o tomto pravidlu. A podle Lisabonské smlouvy občan, občané by měli mít to právo podílet se demokratickým způsobem na politické debatě. A proto máme také návrh na řízení komise, Evropského parlamentu a také rady, která se týká právě občanské iniciativy a všech pravidel toho, jakým způsobem by tato občanská iniciativa měla být praktikovaná v praxi. Máme tady dva zpravodaje, naší paní kolegyni Kingu Gens a naší paní kolegyni Cecílii Wikström. To znamená, že si vyslechneme nejdřív naše spolu, spoluspravodajky a potom samozřejmě všechny další členy výboru, kteří by se chtěli k tomuto tématu vyjádřit. A z časových důvodů je teď lhůta pro pozměňovací návrhy 12.10., to znamená zítra, zítra ve 12 hodin v poledne. Takže 12.10. 12.00. Takže možná dáme nejdříve eh, slovo paní Gönc nebo paní Wikström? Tak paní Gönc. My jsme se dohodli, my jsme se dohodli s Cecilí, že tady budu hovořit první. V souvislosti s tím, co vy jste řekl, samozřejmě občanská iniciativa je jedním z nejdůležitějších aspektů Lisabonské smlouvy. Myslíme si, že je velmi důležité důležitým prvkem participační demokracie a je také zcela zásadním pro fungování Evropské unie. Máme některé návrhy v souvislosti s pozměním tohoto návrhu. V podstatě šlo o to, aby občanská iniciativa byla co jaksi nejpřátelštější pro uživatele, to znamená pro naše občany, protože samozřejmě víme, že je velmi eh, složité eh, schromáždit eh, milion podpisů. Takže k čemu jsme došli? Co se týče minimálního věku pro podporu nějaké iniciativy, tak tady hovoříme o 16. roku života. Původní návrh se trošičku snažil přizpůsobit minimální věk, v podstatě věk roku, ve kterém jsou v různých státech lidé poprvé, jak si e, mají to právo volit. Ale někdy ten volební věk je 18 let, někde je to i dokonce více, ale nakonec jsme došli k tomu, že by ten minimální věk by měl být opravdu 16. A proč? Protože si myslíme, že jde tady o iniciativu, nejde o žádný rozhodovací proces, jde o iniciativu, která by měla poté vést k nějakému legislativnímu návrhu. A kromě toho je to také iniciativa, eh, co nej, jak co nejvíce začlenit mladé lidi do fungování Evropské unie. A proto jsme se rozhodli, že budeme podporovat právě tento návrh, to znamená 16 let. Další návrh, eh, který se týká jaksi schromažďování podpisů, Hovořilo se eh, o jedné třetině členských států. Někteří hovořili o velké části členských států. Možná, že bychom nakonec mohli říct jedna čtvrtina členských států. Možná, že by to úplně nejjednodušší říci jeden milion podpisů a možná, že se dohodneme na tom, že jedna čtvrtina členských států by mohla stačit. Další návrh se týká právě toho časového rozmezí pro schromáždění podpisů a my jsme se rozhodli, že p- schromáždit milion podpisů. Chtěli jsme vlastně podpořit to časové období čtyři roky. A tady jde v podstatě o to, aby ten iniciátor, aby ta ten člověk, který stál u zrodu té iniciativy a nedostal jaksi eh, dostatečnou podporu, o které tedy mm, my bychom spíš měli tu naději, že by ji měl, ale myslím si, že za čtyři roky by to měl zvládnout, ten jeden milion podpisů. E, dále, hovořili jsme o pěti tisících podpisech, které by měly být jaksi dostatečné pro začátek té iniciativy pro začátek té iniciativy a e, těchto pět tisíc podpisů může pocházet pouze z jednoho členského státu protože jinak samozřejmě eh, víte, jak je to složité. To znamená, že toto by měl být jaksi základ pro přijetí, pro odsouhlasení takovéto petiční iniciativy. To znamená, že poté, co by bylo splněno toto pravidlo, tedy těch pět tisíc z jednoho členského státu, tak by ta iniciativa mohla být schválena. Také si myslíme, že filtr je velmi důležitý, to znamená, je třeba odfiltrovat opravdu ty nejdůležitější iniciativy, to znamená, že tisíc podpisů v průběhu šest, šesti měsíců by měl být, mělo být jasné pravidlo, které by také mělo fungovat. Myslíme si, že to je jaksi pouze malé, malá změna s eh, samozřejmě je třeba vždycky respektovat eh, základní hodnoty Evropské unie. A teď bych poprosila Cecilie, aby hovořila o všech aspektech schromažďování podpisů online a potom se můžeme podívat ještě na jiné otázky. Takže Cecília že Cecília bude eh, pokračovat s otázkou schromažďování údajů a teď si tedy vyslechneme naší spoluspravodajku paní Cecily Wikstrom. Děkuji. Kinga, myslím, že už zmínila ty nejdůležitější součásti té zprávy, ale já bych nám všem taky chtěla připomenout, že před pár lety když veřejnost v našich členských státech byla spíše negativně naladěna vůči Lisabonské smlouvě, tak politici právě často využívali eh, toto téma k tomu, aby lidem dokázali, že jim bude nasloucháno, pokud tedy bude eh, uvedena do praxe ta nová smlouva. Takže neměli bychom propásnout tuhle příležitost a eh, měli bychom dohlédnout na to, aby to nebyly pouze prázdná slova, ale aby to byl skutečně užitečný nástroj k podpoře demokracie, který umožní lidem pozdvihnout svůj hlas a prosadit změnu, změnit ehm, Evropskou unii. To pro Kingu a pro mě byla ta nejdůležitější myšlenka. Ehm, pracovali jsme velmi rádi společně na tomto tématu. Doufám, že nás podpoří ještě také další frakce, i když jsou před námi ještě některé komplikované věci. Takže těším se na tu debatu. Ráda si vyslechnu všechno to, co k tomu chcete poznamenat, tak abychom mohli případně pozměnit tento dokument podle vůle našeho výboru. Pokud jde o tu hlavní webovou stránku, tak jsme byli velice tvůrčí, eh, protože nám šlo o to, aby tam mohli Evropané najít všechny občanské iniciativy, o které kterých se v současnosti hovoří. Tam by bylo možné také najít jména všech signatářů, jejich národnost a samozřejmě by bylo možné také připojit svůj podpis. Samozřejmě ne každý člověk je připojen k internetu, tam v různých zemích se mm, jaksi využívání internetu liší vyvstává otázka, kdo by měl zprávovat tu webovou stránku. Eh, to jsme zatím nerozhodli, jestli to bude komise nebo parlament nebo nebo petiční výbor, ale každopádně musí to být nějaká centrálně zpravovaná stránka, kde bude možné si zkontrolovat, kolik podpisů tam je ke dnešnímu dni a tak dále. Pokud máte nějaké otázky, tak eh, nám dejte vědět, protože samozřejmě je eh, rádi zohledníme. Děkuji. Děkuji. Teď mám seznam poslanců, kteří se hlásí o slovo a kteří se chtějí zapojit do této eh, zajímavé debaty. Nejprve zástupce komise, pan Tatrejdo. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych eh, rád se soustředil na dva, tři body, které jsou možná trošku kontroverznější. Otázka webových stran. Samozřejmě, že eh, Komise bude mít webové stránky, kterou tady bude eh, řídit, zprávovat a tyto webové strany budou současně jakýmsi registrem všech těch iniciativ. Čili jestliže už byly, eh, dejme tomu, ty podpisy eh, sebrány nebo komise už eh, to vyhodnotila, eh, tak u každé té iniciativy hm, se tam bude dát vidět, v jaké je právě fázi. Ale eh, pokud se týče samotného sběru podpisu, tak to je něco jiného a aby si měli řídit sami organizátoři, hm, mohli by to dělat třeba pomocí své vlastní webové stránky, Komise eh, tomu chce na pomoci tak, že dá k dispozici eh, open sourceový software, ten si budou moci organizátoři prostě stáhnout a jeho pomoci na svých webových stránkách eh, by tedy mohli takto e, sbírat podpisy, ale to vyhodnocování potom to je otázka pro členské země. Jinak pokud se týče těch alespoň pět tisíc podpisů. Tady tato myšlenka 100 eh, tisíc podpisů z jedné členské země, tak eh, proti tomu se zvedl docela velký odpor. Takže my musíme ještě mezi zpravodaji si projednat eh, to, jakým způsobem eh, bude třeba co kontrolovat hned na začátku registrace a podobně. Čili eh, jaké ty kontroly by tam měly být, to bude třeba ještě nějakým způsobem zjistit. 48 měsíců na sběr podpisů, to je poměrně nová myšlenka. My jsme zatím tedy debatovali o 12 měsících, případně 12 až 18 a byli jsme tady pro tu další dobu. Takže to by mohlo být a jinak myslíme si, že zase e, není zase tak úplně žádoucí, aby ty iniciativy tady vysely ve vzduchu tak e, strašně dlouho. Že proto bychom to spíše raději chtěli zkrátit. Můžeme se samozřejmě eh, bavit o tom, jak krátké by to měly být, no ale asi tak. K těm dalším návrhům my jsme se už vyjádřili, to znamená k tomu počtu členských zemí, eh, věkový limit, eh, to se hodně tady debatovalo v radě a rada se přiklonila k názoru komise, že by to měl být věk stejný eh, s počátkem volebního práva, no ale ono je to třeba ještě neformálně dojednat mezi radou a komisí, tak abychom mohli co nejvíce pokročit. Tak to je všechno, děkuji vám. Děkuji. A nyní kdo se chce přihlásit z poslanců. Paní Indralt. Děkuji, pane předsedo. Mě velice těší návrh s pravodajem v tom smyslu, že se snižují Prahy a bariéry pro vstup a účast na občanské iniciativě. Já se nicméně domnívám, že eh, tady si nejsem zcela jistá. My tady vytváříme velké, velká očekávání, mnozí to vnímají i jako referendum, a to znamená, že je s tím spojeno velké riziko zklamání. Já si totiž také myslím, že úspěch občanské iniciativy nespočívá ani tak v tom, jak chceme zorganizovat sběr podpisů, ale spíše důležitá je odpověď Evropské komise. A upřímně řečeno, Eh, když vidím, jak se komise staví k dalšímu demokratickému instrumentu, což jsou poslanecké otázky, tak já nemám příliš velkou důvěru v výsledek, poněvadž eh, tak jako každá jiná mm, podobná mm, byrokracie, eh, to odpovědi na otázky, to je jakési vysoké umění. A Komise se často snaží mnoha slovy vyhnout odpovědi. Já se obávám, aby to nedopadlo stejně v případě občanské iniciativy, poněvadž my vytváříme velká očekávání a tady to očekávání mohlo být vysoké. De facto už jsme měli petice, protože to referendum, petice, to jsou podobné nástroje. Petic je spousta. Každý den, zejména mladí lidé na internetu, ti se velice rádi a velice prušně eh, pouštějí do takovýchto petic. My dostáváme spoustu e-mailů každý den. Třeba byla taková petice, eh, kterou inicioval, iniciovala paní Malmstremová, eh, která je nyní komisářka. Ta petice se nazývala Jedno sídlo pro Evropský parlament bylo sebráno více než 1 milion podpisů a co udělala komise, totálně to ignorovala. Takže spíš, než bychom se měli zabývat eh, těmi technickými eh, podrobnostmi, jak spírat podpisy a podobně, eh, já bych spíše debatovala o tom, jak zajistit to, aby to komise brala vážně. Děkuji a nyní paní Graca Pelt, stínová zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já Eh, jsem velice ráda spolupracovala eh, se všemi stínovými zpravodaji a myslím, že se nám podařilo dosáhnout docela dobrých pravidel, eh, právě aby nenastalo to, co kolegyně teď řekla, abychom nezbudili příliš vysoká očekávání, které pak budou zklamaná. My právě teď stanovujeme pravidla, jak by to mělo fungovat, aby to skutečně byl opravdový instrument participativní demokracie a nebyl přízneužitelný zejména extremisty. Čili já jsem proto, aby ten postup byl co nejméně byrokratický, aby bylo jednoduché se do něj zapojit a já souhlasím také s tím, že by bylo dobré, kdyby Evropská komise sama uspořádala nějakou kampaň, informační kampaň o tom, že takový nástroj existuje třeba prostřednictvím webových stránek, ale skutečně neměla by být Evropská komise tím, kdo bude zodpovědný za sběr podpisu. Já myslím, že to by měl být ten výbor pořadatelů, zatímco komise by měla mít pouze odpovědnost reagovat, protože jinak by se z toho mohla stát iniciativa komise a to není to, co chtějí ve smlouvách. Dále si myslím, že organizátory by mohly být eh, fyzické osoby. Myslím, že finanční podpora, transparentnost, to znamená, kdo kolik, odkud dá, já myslím, že to je velice důležitá věc aby nedocházelo k zneužívání, aby se z toho nestaly třeba nějaké marketingové kampaně financované ze třetích zemí. Já myslím, že my máme v Evropě pravidla pro finanční transparentnost a ta by se zde měla uplatnit. A také si nemyslím, že zvolení politikové, kteří už i jsou součástí zastupitelské demokracie, by měli mít právo iniciativy. Oni mají jiné nástroje a já myslím, že je velice důležité eh, rozlišovat mezi zastupitelskou demokracií a demokracií přímou. Já souhlasím s Kingou eh, se celý, že by to nemusela být třetina členských zemí, mohlo by to být méně. Pokud se týče minimálního věku, eh, tady musím vyjádřit nesouhlas, poněvadž by to nebylo reálné, nebylo by to zvladatelné, kdybychom eh, to udělali nějak eh, jinak, než je věk, který umožňuje účast ve volbách. My prostě nemůžeme se říct všichni rakouským příkladem. Já bych prosil, jestli mě ještě můžete chvíli nechat mluvit. A to už bychom potom, teď jsme na 16, tak bychom mohli říct, no dobře, 16 a proč, proč ne 15 a půl třeba. To, že jedna členská země si to zvolila takto, tak eh, nevím, nemělo by to ovlivňovat ostatním. Eh, jeden rok, jak navrhuje komise, to myslím v pořádku, čtyři roky, já myslím, že to by se rozplynulo, to by možná už potom ani nebylo aktuální, to je moc. Dále souhlasím eh, s návrhy z AFKO a PETY, e, že bychom měli registraci a přípustnost sloučit do jednoho kroku, aby se nestalo, že se sebere, já nevím, 5 tisíc, 10, 30 tisíc podpisů a teprve potom se tedy rozhodne, jestli to je přijatelné nebo ne. A, takže prostě toto je prostor pro odbourávání demokracie. E, dále, Eh, já jsem třeba občanka Itálie, ale eh, sídlím ve Švédsku. A teď já se ptám, co vlastně tady rozhoduje. Moje národnost nebo moje státní příslušnost? A co evropští občané, kteří žijí třeba v Argentíně nebo ve Spojených státech? Čili já bych byla ráda, kdyby bylo možné tady vzít obě kritéria, jak národnost, tak také místo pobytu. No a ještě poslední věc. Myslím, že skutečně bychom se měli eh, zabývat tady tou otázkou frustrace, zklamání, nesplných nadějí jestliže komise na nějakou eh, tuto iniciativu řekne, my nebudeme iniciovat žádnou legislativu, co dál? Čili já myslím, že to je velice důležitá věc, kterou by se tady měla taky být ošetřena. Děkuji, paní Gracapiot. Nyní pan Klejs, který je také stínovým zpravodajem. Děkuji, pane předsedo. Vidím, že tady byly zapracovány velmi zajímavé pozměňovací návrhy a jak už bylo zmíněno, ty Prahy jsou sníženy a to je velmi dobré, protože spousta lidí má pocit, že evropské občanské iniciativy, eh, které v podstatě patří do Lisabonské smlouvy, tak je to v podstatě něco, co komise nepodporuje. A my chceme dát, nebo jak se dokázat našim občanům, že chceme podporovat demokratické procesy už jaksi z toho důvodu demokratického deficitu, kterým, kterému čelíme. Ale teď, když tady hovoříme zase o navyšování eh, těch limitů a Prahu, když teď tady začínáme hovořit o těch nevládních organizacích a tak dále, eh, hovoří se tady o prodloužení toho časového období, eh, co se týče jak si potom těch podpisů, tak také souhlasím, ale jsem proti pozměňovacímu návrhu číslo 3, protože v něm se hovoří o tom, že je třeba jaksi eh, rozkoumat eh, v podstatě akceptovatelnost této iniciativy. A teď se ptám, odpovídá to evropským hodnotám? Takže tady si myslím, že dochází k takovému latentnímu doplnění. Já si myslím, že my jako zákonodárce bychom měli být velmi opatrní, protože když řekneme latentní, tak co to znamená? Latentní je něco, co v podstatě nevidíme černé na bílém, co lze těžce jak si jasně defin- definovat, ale to je velmi špatný zákon. To je v podstatě pouze potenciál pro další své voly. To znamená, že když tady hovoříme o něčem, co by latentně mohlo jít proti evropským hodnotám, tak tady je třeba jak si hovořit poté o rozhodnutí komise a to je zase velmi rozporuplné, protože zase to není úplně v souladu s našimi hodnotami. A teď se tady hovoří o jaksi latentním rozporu, tak já si myslím, že to v žádném případě jaksi nemůže být součástí nějakého závazného právního textu, protože my potřebujeme jasná kritéria. A poté ještě eh, připomínka k tomu užití E, identifikačního čísla evropského občana. E, v textu nařízení komise se hovoří o tom, že ve chvíli, kdy někdo podepisuje e, nějakou petici, tak musí napsat svou, své jméno, svůj věk, svou adresu a zároveň také ještě své identifikační číslo, ať už je to například to je číslo z občanského průkazu, z pasu anebo ze zdravotní kartičky. A já si myslím, že toto spoustu lidí odrazuje a velmi často je to opravdu velmi složité, protože ve chvíli, kdy chcete eh, schromažďovat eh, podpisy a někomu řekněte tak, řeknete tak, dejte mi teďka eh, číslo vašeho sociálního pojištění, tak buď toho neznají na spaměť, anebo ho jednoduše nechtějí dát. To znamená, že tady opět zase ty hranice navyšujeme Eh, co znamená ty hranice akceptovatelnosti pro občany. My chceme zajistit, aby tyto identifikační, tato identifikační čásla nebyla požadována. A teď, teď pan Alvaro. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych rád poděkoval a poblahopřál oběma spolu zpravodajkám, protože si myslím, že to je jeden jaksi z nejdůležitějších eh, textů. Já se omlouvám, že jsem se k němu nijak eh, písemně nevyjádřil, protože jsem měl spoustu práce, ale několik věcí, ke kterým bych přesto rád něco řekl. Mohli bychom se samozřejmě bavit o tom, zdali budeme hovořit o pětině států anebo o třetině, tak jak o tom hovoří komise. E, o jakým způsobem je to odůvodněno, to si myslím, že e, v podstatě není jaksi zcela objektivní. Ale se týče pozměňovacího návrhu 1 a 10, eh, na jednu stranu se hovoří jak se o jedné pětině a na druhou stranu se hovoří o jedné čtvrtině. Eh, takže já si myslím, že tady v podstatě jde jenom o interní obsahovou chybu, anebo já jsem tomu možná špatně porozuměl. Eh, co se týče toho věku, tak mám stejný názor jako paní Bild protože eh, si myslím, že je velmi důležité aplikovat právo členských států a to z toho důvodu, že někdy ten volební věk je 16, my to známe z Německa u těch komunálních voleb a jde v podstatě o normální právní statut, který je platný eh, v daných eh, členských eh, státech. To znamená, že to může být na jednu stranu jaksi pravomoc, která je platná pro evropské iniciativy a na druhou stranu máme tady jiný volební věk, který opravňuje občana volit v národních volbách. Eh, já souhlasím s panem Klásem, divím se tomu, ale E, v tomto případě opravdu s ním souhlasím. Myslím si, že by bylo velmi dobré, kdybychom si v prvním případě e, ještě jednou projednali, které jsou vlastně ty e, společné hodnoty, které všichni sdílíme. Ale je pravda, že, jak říkal pan Klaus, otevírá se nám tady potenciál pro jednání své volného rázu. To znamená, eh, něco takového by se klidně mohlo stát eh, s, s iniciativou nebo s peticí, která se týká eh, trestnou smrti anebo ochrany nebo jaksi podpory, posílení mateřství a teď kdo bude rozhodovat, jak si zdali je to pro, jak si zdali to jde proti evropským hodnotám, anebo zdali jde pouze o politickou otázku. A tady samozřejmě eh, je vždycky eh, důležité si představit, jakým způsobem se o tom bude rozhodovat, kdo o tom bude rozhodovat. A co se týče eh, těch iniciativ a těch volební, zvolených politiků, jak si, že by to neměli být oni, kteří budou iniciovat, tak já s tím nesouhlasím. To znamená, e, já si myslím, že tady, jak si zaujmout nějaký jasné, jasný názor, tak mm, tam si nejsem úplně jistý. Co se týče snížení toho počtu na pět tisíc e, podpisů, tak e, s tím nemůžu souhlasit, protože tady by okamžitě zaútočily eh, lobistické skupiny, odbory a tak dále. To znamená, že by to pro ně bylo daleko jednodušší eh, takovéto petici, eh, iniciativy. A já, bys, já si myslím, že je třeba v každém případě zabránit zneužití těchto iniciativ. Stejně tedy komise byla proti, ale já si myslím, že musíme jaksi eh, vyžadovat eh, online způsob schromažďování podpisů. Mohli bychom se podívat na eh, podobný existující systém, který existuje v Německu, online petition. A úplně nakonec, co se týče pozměňovacích návrhů 22 a 26. Tady já tomu moc nerozumím. To znamená, členský stát, který vydá nějaké potvrzení o národnosti, to znamená, já žiju v Bruselu, ale jsem státním příslušníkem Německa a e, cestovní pas mi vystavuje e, Německá spolková republika, takže já teď tady moc nerozumím, jak si kde je ten problém a poté samozřejmě zase souhlasím eh, s panem eh, Klausem. Co se týče toho identifikačního čísla, například u sociálního pojištění, já tomu nerozumím. Proč já bych měl eh, dávat někomu své číslo? V podstatě je to velmi podobné i s tím cestovním pasem nebo občanským průkazem, protože podívejte se na to, v některých členských státech vůbec neexistuje ta povinnost mít u sebe nějaký občanský průkaz anebo e, cestovní e, pas A vůbec tahle ta kumulace e, dokumentů, to znamená občanský průkaz, cestovní pas, soci, číslo sociálního pojištění, adresa, věk a tak dále. A dále v podstatě, kdo eh, bude eh, kontrolovat, eh, nebo pokud by mělo docházet jaksi ke kontrole těch podpisů, tak přece ta adresa stačí, kdo se bude ještě zabývat identifikačními čísly. A e, ve chvíli, kdyby ty údaje chyběly, tak to by znamenalo, že ten podpis nebude akceptovatelný. E, e, to znamená, že kdyby tam například chyběl e-mail, tak by to byla jaksi zákaz, zásadní překážka a vedla by k vyřazení toho podpisu. Děkuji, pan kolega. Ehm, Pane předsedo, občanská iniciativa to zní pěkně, a já k tomu mám ještě pár poslámek. Já souhlasím s tím, že očekávání budou vysoká. Lidi budou očekávat zázrak a jakmile se berou podpisy a e, tak e, a potom z toho nic nebude, komise to tady e, neodsouhlasí, tak nevím, no. Jinak eh, samozřejmě můžeme to ještě pozitivně upravit. Myslím si, že těch 16 eh, let jako věková hranice, proč ne, jestli chcete 18, je to pro vás lepší, no tak budiš, no, tak to odpovídá volebnímu věku v některých členských zemích. Na návrhu zprávy se také říká, že eh, by se neměly tady nějakým způsobem propojovat eh, volební věk a hlasovací právo. No tak to klidně můžeme takto akceptovat, proč ne? Ale to nejdůležitější pro mě je to, co řekl pan kolega Klás. To znamená, že iniciativy, které výrazně nebo latentně se staví proti evropským hodnotám. On hovořil o latentním eh, nesouladu. Já myslím, že bych to eh, řekl trošku jinak. Eh, ve smlouvě se píše, že nejméně jeden milion občanů a tak dále. Čili já myslím, že to je otázka, aby tu přípustnost posoudil jeden milion lidí a ne někdo jiný. Takže možná, že by se to dalo vyřešit takto. Ale tak, jak je to sformulováno teď, tak to není opravdu řešení. Ve smlouvě se možná tedy píše, že to může rozhodnout někdo třetí, ale já tady nevím, kdo. Občanské iniciativy, já nevím, e, znamená to e, de facto přeskočení parlamentu? nebo eh, taková iniciativa, která by navrhla zrušení parlamentu, je to proti evropským hodnotám nebo není? Občané se také přece smějí vyjadřovat eh, k otázkám subsidiarity, já myslím, že národní parlamenty tady mohou fungovat poněkud rychleji, ale eh, celkově myslím, že je to celkem v pořádku. No a poslední otázka k webovým stranám. Eh, jestliže je to prostě nějaká webová strana, kde se neví, kdo zatím stojí, tak mm, nevím, ale eh, Prostě existují eh, různé dobré zprávy a každý den také možná jiné, ale měl bys to skutečně tady soustředovat na fakty bez propagandy. Děkuji. Děkuji, paní Madalčeva. Děkuji, pane předsedo. Taky si myslím, že to je unikátní nástroj, a musíme se snažit ho maximálně přiblížit občanům tím, že zavedeme jednoduchá a jasná pravidla. Já jsem stínová zpravodajka za mou frakci a proto si myslím, že je důležité, aby Evropský parlament za, um, ujal jednotnou pozici tváří v tvář radě a proto je důležité, abychom se snažili se jaksi přiblížit těm stanoviskům zpravodajů z petičního výboru a z výboru AFKO. Oni se shodli, že jak se spojí ty dvě etapy registrace a přípustnosti, takže by ta komise nemusela rozhodovat dříve, než to projde tímto sítem, tímto filtrem eh, na základě jaksi dodržování eh, evropského práva tak, aby nedocházelo mm, ke spouštění nějakých jaksi eh, frivolních peticí nebo ke zneužívání tohoto nástroje. Takže jde proto, aby to bylo uživatelsky jednoduché, ale zároveň, abychom zabránili šíření eh, nějakých jaksi um, ehm, falešních nebo eh, frivolních peticí. Takže musíme se snažit nalézt kompromis ale pokud zachováme ten filtr, který navrhuje tedy pět tisíc podpisů v té fázi rozhodování o přípustnosti, tak si myslím, že tady se musí tak ještě uplatnit to pravidlo té třetiny nebo čtvrtiny. Protože někdo může spustit iniciativu třeba v nějaké malé obci a tím, jak si zkreslím už tu eh, povahu té občanské iniciativy. Eh, takže v té, této fázi podporuji to, co tady řekla moje kolegyně, ten požadavek té finanční transparentnosti a nesmíme zapomínat na to, jak to tam začlenit, protože to je taky důležitá součást toho návrhu. A potom ještě závěrem taková ožehavá věc, ten požadavek toho občanského průkazu, číslo občanského průkazu. Myslím, že by nemuselo být uvedeno v tom formuláři pro podpis. Buď můžeme tam uvést národnost nebo eh, adresu trvalého pobytu, to by mohlo být první kritérium. A teprve potom, kdyby tam panovaly nějaké pochybnosti, tak by se mohla doplnit ještě národnost. A potom dvě věci navíc znovu souhlas s tím, co eh, řekly tady moje kolegyně. Eh, já jsem spíš proto, aby ta věková hranice byla stejná, jako je pro volby do Evropského parlamentu a aby se tedy nesnižovala ta věková hranice na 16 let. A také si myslím, že jak si ta eh, časová lhůta by měla být jeden rok a neměla by se prodlužovat na čtyři roky, protože to už je dost dlouho. Děkuji, paní Keller. Thank you. Um, as... Děkuji. Jak už tady zaznělo, já také vidím, že tento nástroj vyvolal velká očekávání, ale to byl přece také náš cíl, tohle bylo součástí Lisabonské smlouvy. Chtěli jsme, aby se Evropská unie přiblížila občanům. Takže teď jak si není samozřejmě naším cílem tu laťku nějak snižovat, ale naopak dostat těm vysokým očekáváním. A skutečně eh, zlepšit tu možnost eh, podávat petice a podávat ty občanské iniciativy. Jde nám o to, aby tento nástroj byl úspěšný, ne, aby to jenom tedy komise nějak smetla ze stolu. Je to velice, velice důležitý nástroj, který může přispět k většímu zapojení občanů do evropské politiky a evropského rozhodování. Takže bychom tam neměli stanovit žádné velké překážky a měli bychom se spíš snažit o to, aby ten nástroj už brzy byl uveden do praxe um, ta hranice 16 let, myslím, že pokud chcete zapojit lidi do té evropské myšlenky, když chcete jak si ehm, natchnout lidi pro tu evropskou myšlenku, tak se musíte snažit je podchytit v co nejmladším věku. Já si myslím, že 16 let už je docela pozdě. Uh, a ta otázka shromažďování eh, údajů, která tady už také zazněla, nevidíme důvod eh, vlastně shromažďovat všechny údaje a nevíme, proč vlastně, a také vlastně ten evropský eh, ochránce osobních údajů se vyjádřil kriticky k té sumě údajů, kterou by komise chtěla tady schromažďovat. Ještě k té webové stránce. Chtěli bychom tedy, aby to byla otevřená webová stránka, kterou by mohli odevír, uh, eh, používat také ostatní. Myslím si, že jedna třetina členských států je příliš přísné. Já bych byla třeba pro jednu pětinu členských států, protože ty iniciativy také musí mít šanci, aby uspěly. V mnoha zemích je referendum eh, existuje, tedy je zavedeno jako nástroj, ale um, někdy uh, se prostě tento nástroj nevyužívá. E, tam se pou, také pracuje s tou lhutou 48 měsíců na sběr e, podpisů. Já si myslím, že to není splnitelné. Nevím, jak tady může panovat nějaká politická neschoda na této lhutě. Já si myslím, že se musíme zaobírat tou praktickou proveditelností toho návrhu. Děkuji. Děkuji paní Verža. Děkuji, pane předsedo. Ehm, souhlasím s celou řadou věcí, které tady už zazněly z úst mých kolegů. Ehm, nejprve bych chtěla omluvit svého kolegu Denise, který je zpravodajem za GUE, ale nemůže se bohužel dnešní schůze zúčastnit. Já jsem stínovou zpravodajkou pro tuto zprávu v eh, výboru pro kulturu. Eh, náš výbor, tedy pro kulturu, jako první se zhostil eh, tohoto tématu, protože usilujeme o rozvoj evropského občanství protože my samozřejmě pracujeme také na té eh, problematice mládeže. Ta věková hranice 16 let, to by bylo vhodné a já jsem tedy pro to snížení té věkové hranice na 16 let jako členka výboru pro kulturu. Ehm, takže souhlasím s tím pozměňovacím návrhem, eh, který si klade za cíl to snížení na jednu čtvrtinu. Pokud jde o spuštění nové iniciativy, tak tady kulturní výbor počítá s tím, že by tam mělo být alespoň devět členů z jedné čtvrtiny členských zemí. To si myslím, že je vhodné řešení a všichni stínoví zpravodajové se na tom shodují. A myslíme si, že nesmíme se stavit tak, jak se s takovou nedůvěrou eh, k těm občanským iniciativám. myslím si, že by se evropské úřady neměly evropských občanů bát. Také nám přijde eh, naprosto klíčové zveřejňovat eh, odmítnuté iniciativy a také to odůvodnění, které vedlo komisi k odmítnutí těch občanských iniciativ. Pokud jde o tu webovou stránku, tak jsem víceméně spokojená s tou odpovědí, která tady dneska zazněla. Myslím si, že dobře odráží tu debatu, kterou jsme vedli v kulturním výboru, i když eh, tam ještě zůstává eh, otazník, pokud jde o ty národní kontroly. Mně velice leží na srdci otázka osobních údajů a víme, eh, jak ta situace vypadá v některých členských státech, takže tady musíme být velmi obezřetní. A ochrana údajů ze strany evropských úřadů, národních úřadů a organizátorů občanské iniciativy, protože tady musíme zajistit dostatečnou ochranu občanů. Takže tady mám jaksi určité pochybnosti o tom pozměňovacím návrhu číslo 4, ale jsem spíš pro ten pozměňovací návrh číslo 5. Jak řekli již někteří mý předřečníci, myslím si, že musíme eh, snížit počet těch minimálních údajů, které je třeba tam sdělit. Myslíme si, že dostatečný je věk a národnost. Protože tohle není hlasování, to je něco, co vlastně nabízíme evropským občanům, takže musíme skoncovat s tou atmosférou nedůvěry. Eh, pokud jde o občanský průkaz, mm, ten v některých členských státech ani neexistuje a navíc je to riskantní. Samozřejmě eh, transparentní financování je naprosto nutné a také transparentní eh, organizace těchto iniciativ. Musíme jak si zajistit, aby ty iniciativy byly, byly skutečně občanskými iniciativy. Pokud jde o tu lhůtu původně 12 měsíců, která se změnila 48 měsíců a potom na 16 měsíců v dalším pozměňovacím návrhu, tady si myslím, že si to trošku protiřečí Já bych si spíš myslela, že nejtěžší bude získat těch pět tisíc prvních podpisů. A potom poslední věc, mně jde o to, aby se mohli zapojovat všichni lidé, kteří žijí v tom daném místě a ne eh, pouze ti, kteří mají státní občanství teda, té dané země. Ehm, tom je pro mě velice důležité, abychom skutečně zapojili všechny, kdo žijí na území Evropské unie. Děkuji. Hlásí se ještě někdo o slovo? Mr. Bronze. Bronze. Um, I too uh, in favor of the... Já jsem také uh, pro uh, um, snížení 30 tisíc na 5 tisíc eh, v okamžiku admissibility a taky si myslím, že místo tří členů by tam měl být jeden a dále redukce z jednoho milionu na čtvrtinu. Dále prodloužení z 12 měsíců na 48 měsíců pro spěr podpisů webové strany, které to samozřejmě usnadní, toto shromažďování informací. Já myslím, že když to dáme všechno dohromady, tak eh, to umožní úspěch skutečným občanským iniciativám a ne pouze těm, kteří jsou nějak eh, ve skrytu organizovány velkými organizacemi. A pokud se eh, týče těch evropských hodnot, tak ono to tady řekl Filip Kleis, jak je to subjektivní. Já tedy jsem celkově eh, proti používání toho kritéria evropských hodnot. Ono to může skutečně eh, předem odrazovat a předem to může dusit debatu. A když to dám na chvíli stranou, i když to bude vypadat jako velice důležitý návrh, eh, a sice, že to nemusí být povoleno, poněvadž to neodpovídá ruským hodnotám, tak otázka je, eh, že by to třeba, eh, jak to uděláme, když eh, Evropská iniciativa navrhne vymazání, přidání nebo úpravu některých evropských hodnot. Kritérium kompetence, to je, myslím, kompetence komise, tak tomu rozumím. Minulý týden v AFKO několik poslanců navrhlo, a byli to váženější členové parlamentu, navrhlo, aby iniciativa mohla žádat změny ve, ve smlouvách, eh, což znamená, že to kompetenční kritérium by se potom mohlo rozšířit eh, jako kompetence pro Evropskou unii, to znamená i jiné instituce. Jinak, pokud se týče demokracie, my o tom hovoříme dnes odpoledne, a zejména pokud se týče té přímé demokracie, eh, tak eh, tato iniciativa to skutečně není referendum, to je skutečně jiný název pro petici. A v podstatě je to méně než petice, poněvadž to de facto může být komisí zadušeno hned v zárodku, případně až na konci. Já si myslím, že pokud by eh, bylo skutečně eh, zajištěno, zajištěn milion podpisů, pak by automaticky mělo dojít k referendu. Už by to nemohlo být jen tak odmítnuto. Dobře, děkuji. Eh, z debaty vyplývá, že tato debata je pořád ještě otevřená, je tady mnoho dalších citlivých bodů. No a pokud nikdo další nechce promluvit, tak asi bychom to dali zpět Eh, naší zpravodajce. Takže Cecilie, máte slovo. Takže já mi eh, eh, zapomínám, že jsem švédka a mohu hovořit švédsky a máme tady tlumočníky. No, já bych chtěla poděkovat kolegům, kteří se tolik angažují, kteří tady kladou otázky, myslím, že tady mm, vnesli čerstvý vítr. A to je důležité mít čerstvý vítr. E, tak třeba, jak řekl pan Alvaro, je třeba, aby registrace se odehrála co nejrychleji, to je důležité. Další věc, ochrana dat. Tady my máme samozřejmě úřady na ochranu dat a ne, takže tam jde o jméno, národnost a možná také do tom narození. Já myslím, že v tomto směru ještě podáme pozměňovací návrh. Já nevím, nějaké identifikační číslo, osobní číslo, sociálního pojištění nebo co, nevím. Já si myslím, že je docela dobrý návrh, že eh, komise by měla současně provádět registraci a eh, zkoumat přípustnost. Já myslím, že to je dobrý návrh, který eh, celou věc může urychlit. Někteří kolegové požadují minimální věk 16 let. Já myslím, že je důležité zapojovat také mládež, poněvadž tady nejde o legislativu, tady jde prostě o myšlenky, ideje. Čili já si myslím, že tady toto snížení věku na 16 let je dobrá věc. Vyslechli jsme si mnoho dobrého, mnoho zajímavého. Software by měla dávat dispozici komise, tak, aby byly k dispozici informace, a možná aby co to mohli říkat sekretary a to občanské iniciativy, takový, tak by eh, to mohla být ta web strana, mohla by se takto nazývat. My samozřejmě chceme občany zapojovat, nebo tady možnost, aby se zapojili lépe a účinněji. Eh, těch návrhů tady zaznělo hodně, byly zajímavé, já se jim budu zabývat a chci poděkovat všem, kteří se zapojili. Děkuji. Gons, Děkuji. Paní Gens, chcete k tomu něco dodat? Ano, ano, ano, děkuji. Já si také myslím, že ta debata byla opravdu velmi konstruktivní, velmi nápomocná pro nás všechny. Jenom k některým těm věcem, které jste eh, řekli, my samozřejmě také chceme jaksi eh, petice, které vyšly opravdu od našich občanů. My samozřejmě jednáme v rámci Lisabonské smlouvy, to víte. E, nicméně pořád máme jaksi určitou svobodu předkládat návrhy a chceme být opravdu co nejpřátelčtější k našim uživatelům, jinými slovy občanům. Dále co se týče jaksi nějaké té unifikace těch pravidel, eh, tak eh, s tím souhlasím, že by měly být nějakým způsobem jednotnější, ale o tom budeme hovořit eh, opravdu později. Spousta z vás se vyjadřovalo k tomu věku 16-18 let. My jsme se s tím samozřejmě také potýkali, protože v různých členských státech jak si platí různá pravidla, ale teď hovoříme o celoevropské iniciativě a jak chcete tedy teď něco sjednotit na evropskou nebo pro evropskou iniciativu. Další důležitý aspekt, který byl několikrát zmíněn, je ta webová stránka, která v podstatě může zajistit ochranu soukromých dat, protože samozřejmě ochrana osobních údajů je zcela zásadní. Samozřejmě, že budeme potřebovat minimální počet eh, údajů, které by nám pomohly identifikovat eh, každého občana. Samozřejmě potřebujete nějaké údaje, abyste mohli potvrdit identifikaci toho člověka. To znamená, že bychom určitě začali národností a potom našli ještě další tu skupinu těch minimálních údajů, které budeme potřebovat. Ale samozřejmě, co se týče ochrany e, osobních údajů, tak to je něco, co nám opravdu leží na srdci. Já vám v každém případě děkuji za vaši podporu, za vaše připomínky a a jak již bylo řečeno, lhůta pro pozměňovací návrhy je zítra ve 12 hodin a jsem si jistá, že eh, dojdeme k nějakému kompromisu, že dojde tady ke schodě ne pouze v našem výboru, ale také ke schodě eh, s dalšími výbory v souvislosti s tímto tématem, které se týká občanské iniciativy. Děkuji. Děkuji, děkuji vám všem za vaší angažovanost a účast na této debatě, protože jsme hovořili, jak eh, je toto téma důležité. Takže co se týče té lhůty, to je zítra ve 12 hodin. Co se týče hlasování, tak chceme eh, o tomto hlasovat 26. října. A hlasování v rámci plenárního schromáždění by se mělo odehrát v prosinci. Takže myslím si, že bychom měli co nejdříve pokračovat, protože už máme trošičku sklus. Takže ještě předtím, než se setkáme s polskou delegací, tak musíme se podívat ještě na bod číslo 10. To je bod, který se týká posilování ní chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v Evropské unii. Jinými slovy jde o akční plán Evropské unie v oblasti CBRN. Eh, celou, celý tento akční plán nám představí paní Ana Gomez. Eh, v, bude tedy hovořit o různých opatřeních, která jsou přijímána v souvislosti s chemickou, biologickou, radiologickou a jadernou bezpečností. Eh, bude tato zpráva se týká otázek eh, terorismu, přírodních katastrof, stejně jako také eh, detekce, eh, prevence a odpovědi. Hovoří se zde tedy také o tom, jak je toto téma důležité. Samozřejmě, že si tedy vyslechneme paní zpravodajku Anu Gomez, ale v první řadě bych rád řekl, že 18. října ve 12.00 eh, je tedy ta poslední možnost předložit pozměňovací návrhy k této zprávě. Paní Gomez, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych poděkovala za všechny příspěvky a názory, které jsem obdržela eh, od různých podvýborů, eh, také od výbor pro hospodářské záležitosti, eh, také jsem dostala velmi, velmi dobrý příspěvek z výboru Envy, který jistě zapracuji do této zprávy. Já bych ráda také ještě řekla, že v podstatě poprvé, když jsme se začali zabývat eh, vlastně těmito otázkami, tak to bylo po 11. září. Vlastně to byl ten milník. Tento akční plán, kterému se tato zpráva věnuje, byl odsouhlasen v listopadu v roce 2009, to znamená krátce před vstoupením v platnost Lisabonské smlouvy a zakládá se na sdělení komise ze z června roku 2009. Co se týče mého hodnocení akčního plánu, tento plán souvislosti, jaksi s prvky, které zapracovala rada, eh, tak celý ten akční plán byl oslaben. Celé to sdělení v podstatě, které vypracovala komise, bylo oslabeno. To znamená, že všechny ty pozměňovací návrhy, eh, které my předkládáme, se v podstatě snaží opět tyto oslabené prvky eh, opět posílit. Musíme si uvědomit, že se tady nebavíme pouze o nehodách CBRN, které můžou mít různé důvody, ale hovoříme tady o událostech, jako například ta nehoda z poslední doby. A proto je důležité, aby v tom novém návrhu se nám podařilo zajistit lepší koordinaci a lepší spolupráci mezi členskými státy, lepší komunikaci mezi evropskými institucemi, tak, aby se více hovořilo o otázkách prevence, detekce a také e, rychlé odpovědi a reakce je velmi důležité, aby toto všechno také e, fungovalo v rámci demokratického dohledu, protože tady do tohoto procesu je zapojeno opravdu e, velmi mnoho různých e, agentur s různými statuty. Myslím si, že opravdu nejdůležitější jsou tedy ty národní a evropské iniciativy týkající se těchto rizik CBRN. Dále jsou to všechno ty otázky účinnosti sdílení informací, společného plánování, vypracování operačních eh, cvičení, operačních plánů. Eh, tak dále. Co se týče například eh, příspěvku eh, z výboru Envy, tak oni hovoří o tom, že podstatě reakce členských států na poslední eh, ptačí chřipku H1N1 byla velmi nekoordinovaná. To znamená, že v podstatě velmi spoustu času se ztratilo eh, právě kvůli této nefungující koordinaci. Samozřejmě, že to jsou opatření, která musí být odsouhlasena Evropským parlamentem, také národními parlamenty. A je třeba si uvědomit, že hovoříme o nehodách, nehodách, která, které neznají žádné hranice, protože ty nehody a katastrofy eh, jsou velmi často eh, jaksi přeshraničního charakteru a my se musíme umět připravit tak, abychom co nejlépe mohli reagovat. A já si myslím, že to je opravdu skvělá příležitost pro všechny členské státy, jak si eh, potvrdit, že splňují klauzuly solidarity, která vychází z Lisabonské smlouvy, ale eh, v tady se v podstatě o tom vůbec eh, nemluvilo, o té solidaritě, takže já si myslím, že to je v každém případě něco, co nám nabízí skvělou příležitost prokázat to, že se této klauzule držíme. Já se pokusím hovořit velmi stručně, nebudu zacházet do všech detailů, ale ráda bych chtěla říct následující. Já si myslím, že potřebujeme nějaký jasný evropský krizový management, který se zabývá právě tímto druhem nehod nebo incidentů a z toho důvodu potřebujeme také dobře koordinovat občanské a vojenské nástroje nebo vlastně eh, možnosti, které nám nabízí. Nemůžeme se pouze soustředit pouze jak na naší, jak si na ty občanské nástroje, protože jinak budeme, nebo se, se nebudeme věnovat velmi důležité části naší expertízy. A teď jsme vlastně v situaci, kdy máme jaksi eh, občanské nebo civilní mechanismy podpory, ale nejde pouze o ty civilní nástroje, ale zároveň i o vojenské já si myslím, že evropská, vlastně od zprávy Barniere existuje jednotka eh, civilní evropské ochrany, ale tady je důležité si uvědomit, jak důležité jsou jiné aspekty, jako je právě ta prevence, detekce a další eh, mechanismy, které by nám mohly pomoct v práci. Dále, co se týče té interakce, tak je důležité, aby eh, mezi sebou spolupracují různé jednotky. To znamená eh, zpravodajské služby mimo jiné. A samozřejmě je důležité také spolupracovat s vládou, to znamená, že vláda by měla vykonávat nějakou tu určitou dohlížecí funkci nebo například eh, evropský koordinátor pro eh, rizika spojená s terorismem by měl podávat nějakou pravidelnou zprávu, která by se týkala potenciálních rizik. A co se týče těch externích eh, nástrojů, tak je jasné, že existuje jasná provázanost s průmyslem. Protože velmi často, teď to znáte, například v případu Maďarska, tam také vidíte, jak důležitá je spolupráce s průmyslem. A proto si myslím, že by vláda měla opravdu naléhat na průmysl a musí zajistit jaksi jasnou regulaci. A komise musí mít jaksi dostatečné pravomoce na to, aby mohla eh, kontrolovat to, že jsou dodržovány jasné pokyny a nařízení. Dále eh, by měly být kontrolovány všechny důležité transakce v souvislosti s CBRN. Je třeba také eh, za, jak se vyhýbat se nebo zabraňovat šíření právě těchto chemických, biologických, radiologických a jaderných látek. Musíme eh, se také hodně soustředit na naší eh, připravenost, na naší připravenost v případě důležitosti nějaké reakce. Je třeba zajistit, že máme dostatečně konečné zdroje, to jsou všechny věci, které vlastně eh, k nám poslali naši kolegové z výboru Envy. Já si v každém případě myslím, že ten nejdůležitější aspekt je ten, že se musíme opravdu hodně specializovat. Stejně jako říkali naši kolegové z výboru Envy civilní síly, které jsou v podstatě vždycky první na místě ve chvíli, kdy eh, dojde k nějakému útoku, no, například jako ten útok s Antraxem, tak to jsou eh, civilní síly, které nejsou na to vůbec eh, připraveny, nejsou vyškoleny a oni v podstatě při tomto zásahu riskují svůj vlastní život a proto je velmi důležité, abychom všechny tyto síly na tyto eh, možnosti rizika vyškolili, aby byli dostatečně specializovaní, aby uměli eh, jak si dodat nebo poskytnout eh, odpovídající pomoc. To znamená, že musí být vyškoleni v otázkách první pomoci a dalších jaksi důležitých otázkách v souvislosti s, těm, s, těm, s tímto druhem útoku. Musíme udělat všechno proto, aby si rada uvědomili, jak důležité je, aby ty aspekty byly tak silné, tak jak jsme je měli v tom původním eh, sdělení komise a jak je důležité eh, dát v podstatě všem eh, národním státům dostatečné pravomoci tak, aby mohli provádět odpovídající dohled. Děkuji, paní Gomez. tak nevím, jestli se chce vyjádřit komise nebo předsednictví. Pokud ne, tak bychom mohli hned přijít k debatě. Ne, komise? Předsednictví? Ne, tak já už tady mám zase seznam řečníků. Paní Wikström. Och já vil börja med att tacka fru Gomez. Chtěla bych začít poděkování paní Gomezové za rozsáhlou a kvalitní práci. Vítám, že se tímto tématem zabýváme a že přijímáme nezbytná opatření. Čas podle mého názoru ukazuje, že je nezbytné, abychom proti těmto hrozbám postupovali sjednoceně. Je škoda, škoda, že Rada neustále upravuje své stanovisko a to znamená, že se protahuje realizace. Ale to na tom, abychom dále pracovali a předkládali inteligentní návrhy. Já souhlasím se spravodajkou v tom, že je nezbytné jasně stanovit, který aktér má co dělat. Koordinace je velice důležitá. A to jak civilní, tak vojenská. Podstatné je, abychom se spoléhali na již stávající struktury spíše než eh, vytvářet nové struktury či organizace. K tomu bychom měli přistupovat pouze tehdy, když to bude nezbytně nutné a jestliže došlo eh, k prověření všech eh, možných alternativ. Já se domnívám, že je důležité eh, například v oblasti biologických útoků, abychom měli antiséra. A to je také důležité pro to, abychom mohli proti konkrétním hrozbám účinně postupovat. Bránil by nám v tom mohly například různé zákony, neslučitelné zákony, které eh, by znemožňovali společnou akci. Samozřejmě, že různé hrozby je třeba brát vážně. A já souhlasím s paní zpravodajkou tom, že pokud vidíme obrázky z katastrof na internetu, tak musíme skutečně účinněji společně postupovat, protože jenom tak dosáhneme úspěchu. Děkuji pan Papa Nikolaus. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem naslouchal paní zpravodajce s vel, velice pozorně. A když hovořila o chemickém průmyslu, tak řekla, že chemický průmysl někdy říká, že příliš mnoho legislativy jim stěžuje život. No tak tento je výrok mě šokoval. Pokud se týče prevence, tak já myslím, že bychom neměli ustupovat. Tady potřebujeme například posílit, rozšířit legislativu všude tam, kde se hovoří třeba o eh, nevzočních látkách, hovoříme o látkách, hovoříme o postupech, ale jestliže chceme dosáhnout nejlepších výsledků, alespoň tedy době, nebo pokud chceme, aby naše řešení byla účinnější, pak se domnívám, že úhelným kamenem je prevence, úhelným kamenem toho, co bychom měli dělat. Pane předsedo, jménem EPP eh, bych vás chtěl požádat, abyste prodloužil termín pro podávání pozměňovacích návrhů, poněvadž, jak už jsem řekl, eh, většina EPP tento týden bude v Portugalsku. A to znamená, že eh, pokud by se měli dávat pozměňovací návrhy do pondělí, tak to bychom se tomu nemohli věnovat tak, jak bychom si přáli. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s předcházejícím řečníkem v souvislosti s tím, že potřebujeme delší čas pro pozměňovací návrhy. A chci také říct jednu věc v souvislosti s jednu, s takovou zprávou, která je tak důležitá jako tato. Tady hovoříme o ničem, jak si o ničem méně důležitém než akčním plánu, který se týká chemických, biologických, radiologických a jaderných hrozeb, které vycházejí z přírodních katastrof, ale také z nedbalosti lidského počítání, počínání. Hovoříme o oblasti chemických, biologických, radiologických a jaderných hrozeb. To je obrovsky rozsáhlá oblast. A já jsem velmi skeptický v souvisli, souvislosti s tím, když hovoříme o účinnosti takové, tak rozsáhlého akčního plánu. Nicméně si myslím, že takový akční plán je velmi důležitý proto, abychom se zamysleli nad otázkami prevence a abychom hovořili a zamýšleli se nad reakcí. A to hlavně z toho důvodu, že tento druh katastrof je přeshraniční povahy a toho jsme si velmi vědomi v souvislosti také s nedávnou katastrofou v Maďarsku. To je katastrofa, která ovlivní život ve čtyřech různých státech. A v této souvislosti si myslím, že bychom si tuto zprávu měli přečíst ještě jednou a potřebuje, opět apeluji na to, aby ta lhůta se posunula, lhůta pro pozměňovací eh, návrhy. Musíme se zamyslet nad tím, co znamená prevence a co znamená reakce. Samozřejmě, že můžeme filozofovat o prevenci. Samozřejmě, že dojdeme k zajímavým a důležitým závěrům, ale bohužel já to znám z vlastní zkušenosti. Je velmi těžké mít společný akční plán, který má co dočinění se reakcí. Protože reakce to znamená tři věci. V první řadě evakuovat, pomoci a nějakým způsobem zadržet. Takže z toho se skládá reakce. Poté je třeba brát na zřetel dvě velmi rozdílné oblasti. Oblast ochrany občanů a ochrany infrastruktury a ochrany kritické infrastruktury. To jsou dvě rozdílné oblasti. Takže toto jsou v každém případě otázky, o kterých bych si já velmi rád ještě popovídal a myslím si, že i moje politická frakce chce více času. Co se týče autorů, zpravodajů, tak já opravdu děkuji a blahopřeji zpravodajce za všechny její přípomínky, protože všichni si musíme uvědomit, jak důležité jsou tyto tři nebo čtyři sektory důležité pro reakci. To znamená vojenské složky, policejní složky, zdravotní složky a také civilní obrana. Takže to jsou v každém případě zásadní aspekty a pokud budete dále pokračovat, eh, paní Gomez, tímto směrem, tak budete mít mou podporu, to v každém případě, ale v každém případě ještě zopakuji, že potřebujeme opravdu více času na to, abychom se mohli zamyslet nad eh, konstruktivními pozměňovacími návrhy. Pa, děkuji, pane Gomero, pan Mundl, prosím stručně, jako vždy já mám pocit, že jsem tady trošičku mystifikován, protože eh, eh, nevím teď přesně, jaká by tady měla být eh, role komise. To je v každém případě ta první otázka, nad kterou bychom se teď měli zamýšlet. V každém případě komise musí mít nebo hrát zásadní roli. Nemůžou to být národní státy. Musí to být komise, která bude mít tu vedoucí pozici. A já jsem také trošičku překvapený, protože minulý týden proběhlo slyšení a vyslechli jsme si také prezentaci Europolu a Eurojustu. A pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak hovořili o své důležité roli, kterou hrají v rámci prevence eh, proti terorismu. A e, komise by měla mít opravdu tu, eh, tu pravomoc nějakého toho follow-upu a já si myslím, že předtím, než budeme v této diskuzi pokračovat, tak si musíme opravdu přesně ujasnit, jaké pravomoci bude mít komise. Pane Alvaro, já se velmi omlouvám. E, možná, že už nemáme čas, ale snažte se tedy být co nejstručnější. Dobře, já se budu snažit být co nejstručnější. Já mám otázku. Jakým způsobem se bude pracovat s údaji, které již máme k dispozici. Například, co se týče eh, rýče. Eh, podniky mají, jak si určitě povinnosti, podávat, poskytovat informace spojené s chemickými látkami. Takže mm, nějaké ty znalosti už máme. Možná, že některé ty znalosti údaje by byly bývaly, byly pomohly také předejít té eh, katastrofy, která se odehrála v Maďarsku. Takže měli bychom se zamyslet nad tím, co vlastně už k dispozici máme. Pane Gomero, velmi, velmi, velmi stručně. Já jenom eh, k tomu, co řekl pan Mulder. Ano, mně se moc líbí, že hovoříš o tom, že nejde se pouze o koordinátora pro boj eh, proti terorismu, který je schopný zanalizovat možnost eh, rizika je spousta dalších organizací jako eh, Europol, Situation Center, Eurojust. Samotný koordinátor těch agentur eh, nebo subjektů je velmi mnoho. To znamená, že opravdu možná tu, tu vedoucí úlohu by bylo úplně nejlepší měla komise. Dobře, děkuji pane Gomero. Paní Gomez? Děkuji kolegům za příspěvky. Já se eh, shoduji s tím, že novou agenturu potřebujeme pouze v okamžiku, kdy bude nezbytně nutná. A nyní hovoříme o využívání současného akčního mechanismu. To ano, ale je třeba eh, rozvinout speciální potřeby, speciální schopnosti reagující na tyto typy rizika. Pokud se týče chemického průmyslu, tady se hodně hovoří o chemickém průmyslu, já hovořím o průmyslu obecně, biologické patogeny a tak dále. No a je pravda, že my jasně odkazujeme na směrnici REACH, ale ten akční plán ten v podstatě spočívá v tom, že se zaměříme na to, jakým způsobem se tyto směrnice uvádějí do praxe. Maďarsko, ten případ Maďarska ukazuje, že směrnice o nakládání s odpady, s průmyslovými odpady, zde byla pominuta. Jinak by k takové nehodě nemohlo dojít. Takže proto potřebujeme ten akční plán pro realizaci této důležité směrnice říče, abychom viděli, jestli je řádně implementována. Já souhlasím s, kolegem, s kolegou Diasem Demerou. Je to obrovský plán, ano. Ale je lepší mít takový plán a a naplňovat ho krok za krokem, než nedělat nic. Protože některé členské země mohou mít eh, určité schopnosti, a tak tomu určitě je, ale jiní nedělají nic. My vidíme, že nehody nerespektují žádné hranice. Proto tedy ta naše reakční schopnost je třeba posilovat eh, na evropské úrovni. A zejména pak na národní úrovni. A já myslím, že komise tady hraje ústřední roli. A prostě Komise už ve svém sdělení v červnu to vlastně řekla. Je třeba eh, tu komisi, pardon, tu kompetenci komisi vrátit. Je to kompetence, která byla sdělena se radou. Jenomže právě je to komise, kdo je tady tím stanovitelem norem. Samozřejmě v koordinaci eh, s dalšími institucemi. v koordinaci také z různých oddělení komise, které se zabývají touto problematikou. No a pokud se týče návrhu eh, na pozměňovací návrh, který tady eh, na eh, termíny pro pozměňovací návrhy, nemám nic proti tomu posunutí. Pan předseda, ano, EPP navrhuje odložit termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Zdá se, že nikdo nemá námitek, takže navrhujeme, aby termín byl posunut o 15, 15 dní. Takže e, ten původní termín se přesouvá z 18. října na 10. listopad. Ano, tak A, ale hlasování zde ve výboru bude potom kdy. E, termín hlasování dosud nebyl stanoven. E, totiž tady jeden z kolegů řekl, že už to vlastně trvá e, rok od přijetí našeho plánu, že bychom to neměli příliš odkládat. Takže bylo by dobré, kdybychom to v listopadu schválili ve výboru a v prosinci, aby se to dostalo na plénum. To už je skutečně rok. Well, well, well, well. If we are to agree to the request... No, pokud bychom měli souhlasit eh, s tímto návrhem, to znamená na prodloužení prodloužení lhuty pro podávání poznacích návrhů, pak já si myslím, že by bylo nejenom fér a bylo by také konsistentní to, abychom eh, toto dali do toho listopadu, čili, čili abychom to hlasování bylo také ještě v listopadu a pak by se to skutečně dostalo na to plénu v prosinci, čili já myslím, že by to tak mohlo být. Eh, v Libe bychom hlasovali, nemáme přesný termín, ale někdy do 26. do 27. listopadu a pak by hlasování proběhlo podle původní termínu v prosinci. Dobře, takže můžeme, můžeme pokračovat dál. Máme tady ještě další dva body. Eh, musíme trošku zrychlit tempo. A je to důležitý bod, takže prosím, eh, zkusme trošku to urychlit, abychom nenechali čekat eh, naše polské hosty. Takže jsme u bodu 11 a to je změna nařízení, eh, kterým se stanoví třetí země. Jejich státní příslušníci musí mít víza pro překračování externích hranic členských zemí a Dále jsou tam třetí zemí, kteří již občané víza nepotřebují. Naším zpravodajem je pan Diaz de Mera. Všichni víme, že jede o liberalizaci víz s Tajvanem, jak nám řekne pan Diaz de Mera. A on předloží také návrh zprávy a poté eh, je přihlášeno pár lidí do eh, diskuse. Nicméně eh, pozměňovací návrhy lhůta pro jejich prodávání je zítra v poledne, takže potom budeme moci 26. října hlasovat v tomto výboru a v listopadu pak na plénu. Takže pane Diazide Mero, máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Budu se snažit být co nejstručnější. Jak víte, je to už po druhé, co hovoříme o této záležitosti, i když eh, to je v podstatě teď ta první oficiální prezentace. Co se týče nařízení nařízení 539 2001, tak je to vlastně první nařízení, které stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít e, při překračování vnějších hranic vízum, plus seznam věcí, e, zemí, již státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Rád bych velmi poděkoval Taně, která mi velmi poděkoval, pomohla a také e, chci říci, že musíme v každém případě postupovat tím námi naznačeným směrem. Takže v čem spočívají zásadní cíle? Co se týče převedení Tajvanu na ten pozitivní seznam. plus také ještě souostroví, které bylo převedeno na nový seznam. To jsou v každém případě opatření, které jsou, která jsou zcela zásadní a které dodávají eh, soudržnosti a koherence naší politiky. Co se týče Tajvanu a eh, Čínské lidové republiky, myslím si, že eh, tady všichni souhlasíme s tím, že tento azijský ostrov zásadně pokročil ve vývoji a podporování demokratických institucí. První prezidentské volby se odehrály v tom roce, který jsem právě zmínil. Prezident je volen na čtyři roky. Tento prezident jmenuje ministerského předsedu a ten vytvoří vládní, vládu. Poté, co se týče zákonodárného systému, tak ten se zakládá na podpoře a práci poslanců, které byly zvoleny za každý region. Co se týče hospodářského systému, tak budu velmi stručný. Tajvan má jedno z největších HDP eh, na hlavu. Co se týče nezaměstnanosti, tak dosahovalo 5,2 eh, to jsou tedy ty poslední údaje, které máme. A to je daleko méně než evropský průměr, který je okolo 10%. Dále, co se týče rozpočtu, tak rozpočet byl pozitivní, to znamená, že bilance byly pozitivní. Co se týče imigrace, tak imigrace na Tajvan je velmi nízká. Činí pouze 0,15 Co se týče nelegální imigrace, tak ta je ještě nižší. Co se týče údajů, které jsme dostali od Evropské komise, tak mezi lety 2006 a 2008 jsme zaznamenali pouze 48 nelegálních přistěhovalců z Tajvanu na území Evropské unie. Co se týče bezpečnosti a cestovních dokladů, tak chci říci, že elektronické tajvanské pasy splňují všechny standardy mezinárodního rázu. To znamená, že jsou opravdu jedni z nejmodernějších v této oblasti. Co se týče situace a eh, tajvanské diaspory, hovoříme tady o 60 tisících eh, lidech. Jedná se o lidi, kteří dostali cestovní pas, který byl vydán Tajvanem. Nicméně, pokud chtějí vstoupit na území svého ostrova, tak musí si v první řadě požádat o povolení. A Evropská unie v podstatě na to reaguje zcela stejným opatřením. Tajvan nevyžaduje výzum od 25 členských států, kromě Kypru a Rumunska. Tajvanské úřady se rozhodly legalizovat vstup lidí z Rumunska, Bulharska a Kypru bez víza do konce roku 2010. Kromě toho tady máme zástupce tajvanské vlády a oni nám řekli, že by k tomu, měli dojít, do, že by k tomu mělo dojít 11. listopadu, ale poprosili bychom vás, aby se to ještě eh, podali písemně před komisí. Tak a to všechno samozřejmě vedlo k tomu, aby dva členské státy, nebo že dva členské státy, Spojené království a Irsko zrušili vízovou povinnost pro občany Tajvanu a bylo to eh, v březnu 2009 a v červenci 2009. Další země, včetně Japonska, Jižní Koreji, omlouvám se tedy Jižní Koreji, Singapuru a Nového Zélandu, tuto povinnost rovněž zrušili. Takže chci říci, že Tajvan nepředstavuje pro Unii žádnou hrozbu ve smyslu nelegálního přistěhovalectví nebo veřejné bezpečnosti. Zrušení vízové povinnosti pro Tajvan zlepší obchodní vztahy s Evropskou unii, posílí úzkou spolupráci v oblasti kultury, vzdělání, životního prostředí a výzkumu a podpoří na obou stranách cestovní ruch. A z toho důvodu Evropská unie by měla zrušit vízovou povinnost pro Tchajvan, a to z důvodu regionální soudružnosti. Vzhledem k tomu, že Tchajvan již odstranil tuto povinnost pro další země a subjekty ze stejné části světa, které mají podobné ekonomiky jako například Hongkong, Makao, Japonsko, Jižní Korea a Singapur. Nutnost, aby opatření ze strany EU bylo přiměřené, a založené na zásadě vzájemnosti je důvodem pro návrh na změnu nařízení číslo 539 2001. Jinak, eh, toto se samozřejmě navztahuje na, eh, eh, nevztahuje na občany, kteří nemají cestovní pas, který nebyl vydán tajvanským úřadem, nebo se na ně stahuje jaksi jiná pravidla. Z tohoto důvodu Pane předsedo, já toto nařízení velmi podporuji. Myslím si, že to bude pouze pozitivní a že přispěje k lepším vztahům také mezi Evropskou unii a Čínskou lidovou republikou. Děkuji, pane Demero. Kind enough. If they do not feel... Tak a teď eh, komise nebo eh, předsednictví, pokud eh, nemusí nutně k tomu něco říci, tak ano, my děkujeme, to nám časově pomůže. Eh, musíme dát slovo ještě poslancům. Eh, paní, pan Giacolino. Pane předsedo, já jsem s velkým zájmem si vyslechl tuto zprávu, která je velmi detailní a všeobsažná. Chtěl bych panu zpravodaji poblahopřát. Velice autentickým způsobem nám zdůvodňuje tyto změny Tajvan obrovským způsobem roste za poslední desítky let, nejenom hospodářsky, ale také co do počtu obyvatel, myslím, že se tam docela solidním způsobem respektují lidská práva. Myslím, že je důležité, abychom rozšiřovali eh, počet zemí, od níž nevyžadujeme víz. Tajvan eh, možná ještě není eh, všem všemi zeměmi uznáván a já myslím, že tím spíše třeba Tajvanu podat pomocnou ruku, posilovat eh, spolupráci s touto zemí. Musím říci, že ze své poslední návštěvy, nedávné návštěvy na Tajvanu, musím říct, že tady tam eh, jsou velmi eh, respektovány demokratické svobody nejenom v parlamentu, ale mezi občany vůbec, čili já myslím, že toto musíme brát v úvahu aby mnohem více občanských občanů bylo méně, méně izolováno. Tak a mám tady ještě další přihlášky do debaty a prosím by vás všechny, abyste byli co nejstručnější. Děkuji, pane předsedo. Především si poděkovat panu zpravodaji za velmi důkladnou zprávu a jako s tím vás pravdajka souhlasím s tím, že jde o velmi důležité téma. A že zrušení víz pro Tajvan je logickým krokem. My jsme si vyslechli určité eh, zkušenosti eh, s uvolňování vízové režimu například pro západní Balkán. V loňském roce jsme přijali vízové úlevy pro eh, Bosnu a Hercegovinu a Makedonii. Já myslím, že to je velice důležité pro posilování spolupráce ekonomické i posilování mezilidských vztahů. A myslím, že je to také dobrý krok ve prospěch posilování střícnosti vůči Evropě, pokud půjde o otázku lidských práv a podobně. Já si myslím, že já si myslím, že eh, zrušení víz pro Tajvance není žádným eh, způsobem negativní, že je to naopak o posilování vztahu. Jde také o reciprocitě, pokud víme, tak 24 eh, členských zemí jejich občané tedy mohou již teď cestovat do, na Tajvan bezvízově, ostatní tři brzy budou následovat. A možná ještě jedna věc. Nelegální migrace v tomto případě není skutečně rizikem, poněvadž nemáme žádné, žádné informace o tom, že by z Tajvanu ilegálně do Evropské unie se eh, blížili Eh, se snažili přijít do Evropy. Eh, pane předsedo, ano, to se samozřejmě týká této zprávy, čili já k tomu celkem nemám co dodat. Já jsem na Tajvanu také byl a myslím, že je naprosto nepochybné, že jde o země naprosto eh, která naprosto patří na seznam zemí pro uvolnění vízového režimu. A je třeba říci to, že eh, Tajvan je eh, samozřejmě bezpečné místo, ale jde tady ještě o občany třetích zemí, kteří by toho mohli využívat. Ne, eh, tady programy bezvízového styku tady nejsou proto, abychom vydírali některé členské země. Ovšem je třeba říci, že eh, některé členské země eh, využívají určitých výjimek z režimu a používají toho jako určitého nástroje. Já tady eh, nevím, kde to můžeme správně uvést. Nemáme žádnou zprávu, která by se obecně zabývala otázkami uvolňování vizového režimu, ale možná, že by bylo dobré, kdyby občas zazněly nějaká kritika na adresu některých členských zemí, které využívají vizového režimu e, jako vyjednávacího nástroje pro obhajobu vlastně zájmu. Ano, děkuji. A ještě poslední řečník, pan Papa Nikolao. Děkuji vám, pane předsedo. Tak já bych rád poděkoval panu Diazide Merovi za odvedenou práci. Měl bych eh, jednu poznámku. Podle mých informací na základě dokumentu, který zde mám, do konce roku 2010 nám Tajván oficiálně sdělí to, že chce eh, zrušit požadavek víza ze strany Rumunska Bulharska a Kypru. Mě by zajímalo, jestli je to nějak potvrzené. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také kolegům, kteří přispěli do diskuse. Děkuji také kolegyni Fajon za její podporu a také za to, že se zavázala, že se bude angažovat. Děkuji také Alvatorovi za jeho podporu. Eh, opravdu jsem si toho velmi vážím. Děkuji také panu Papa Nikolaovi a také děkuji tobě, Alexandře, za tvoji podporu a pomoc. Ty dvě otázky, Alexandře, které jsi zmínil. První se týká těch dalších států, které chtějí osvobození od víza. Jde o země jako Trinidad, Tobago a ještě asi pět dalších jde o to, že v podstatě tady ta žádost přišla buď pouze z jednoho členského státu, anebo ze dvou, ze tří a z toho důvodu tyto žádosti nebyly zohledněny. A to se týká také poslední, jak si velmi citlivé otázky. Co se týče osvobození od vízové povinnosti. My tady nehovoříme o bilaterálních dohodách. My tady hovoříme o unilaterálním rozhodnutí všech členských států Evropské unie, protože Tajvan v souvislosti s tímto tématem již osvobodila 24 členských států od vízové povinnosti. A kromě toho se zavázala, že do konce roku i těch zbyl, ty zbylé tři členské státy budou osvobozeni od e, této vízové povinnosti. To znamená, že tady hovoříme o unilaterálním rozhodnutí Evropské unie. E, ještě jednou bych rád poděkoval Aleksandrovi a všem dalším kolegům, které se podíleli na této debatě. Ano, Eh, děkuji, bereme to na vědomí. Eh, tajvanská reprezentace vyjadřuje vůli začlenit ty další eh, tři členské státy, které zatím nevyužívají toto vízovou výjimku za předpokladu, že se nejedná o tu dohodu, tedy o reciproční dohodu, ale že to je tedy pouze jedno straný výraz vůle Evropského parlamentu zařadit Tajvan na seznam zemí, které jsou sproštěny vízové povinnosti při vstupu na území Evropské unie. Myslím, že to by bylo zhruba všechno prozatím a lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je zítra v poledne takže zítra v poledne máte poslední možnost podávat eh, pozměňovací návrhy. A teď se dostáváme k poslednímu bodu dnešního nesmírně nabitého odpoledne, eh, toho našeho nabitého programu. Eh, je to důležitý bod, takže navrhuji, abychom si zrovna vyslechli našeho zpravodaje Simona Bozutila který bude hovořit o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie Frontex. Víte, že tedy eh, zástupce výboru Libe před dvěma týdny mm, byli posláni do Varšavy, do Polska a diskutovali o tomto tématu také s národními parlamenty 4. Eh, října na tom meziparlamentním eh, jednání. Takže teď si vyslechneme pana Buzutila, pak si ještě vyslechneme eh, názor rady a komise. Takže nejprve pan Buzutel, ještě máme pár minut na toto téma. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve začal otázkou, protože tohle je legislativní téma a my máme méně než 10 minut na první výměnu názorů. A já jsem původně zamýšlel eh, vlastně předložit ten první návrh zprávy na příštím zasedání na konci listopadu. Ale bez té Eh, bez té úvodní diskuse, tedy bych se raději zeptala svých kolegů stínových zpravodají, zdali by přijali toto jako první výměnu názoru. Já si myslím, že to je trošku nepřiměřené. A nebo jestli by raději tu výměnu názoru posunuli na příští zasedání. Tím se ovšem mění trošku načasování té mé zprávy. Takže opravdu rád bych tady Eh, požádal své kolegy stínové zpravodaje o pomoc. Já jsem ochoten eh, se setkat na schůzce se stínovými zpravodaji příští týden ve Štrasburku, pokud eh, jsou ochotni toto pozvání přijmout, ale já je vůbec nechci nějak honit. Myslím si, že jsme absolvovali dobrou cestu do Varšavy, jistě přínosnou, a takže prozatím bych tady skončila a předám slovo stínovým zpravodajům. Před pan předseda, děkuji pane Bozutele za eh, tenhle velice racionální eh, názor, protože opravdu eh, ten náš program je nesmírně nabitý. Takže tady zazněl návrh, že bychom případně mohli přesunout eh, Eh, tu první výměnu názorů. Takže paní Guillaume, první stínová zpravodajka. Ano, já naprosto eh, souhlasím s tím, co tady řekl pan Bozucel. My máme pár minut. A myslím, že není možné za těch pár minut probrat takhle závažné téma. Eh, takže jsem toho názoru, že bychom měli přesunout toto téma na vhodnější datum, kdy budeme mít více času pro debatu. Děkuji. Paní Wikström. Děkuji, pane předsedo. To je velice důležitý dokument a naprosto souhlasím s návrhem Simona Bozutela, takže myslím, že bychom celou tuto věc měli přesunout na pozdější datum, aby více kolegů se mohlo zúčastnit té debaty. Děkuji. Paní Keller, také souhlasím. A jenom taková poznámka, měli bychom možná být eh, realističtější, když eh, si připravujeme program a když plánujeme ten čas. Už dopředu bylo vidět, že na to bude málo času. Děkuji. Eh, děkuji všem eh, kolegům. Ještě paní Veržiat. No, budu velmi stručná, protože tady eh, není stínová zpravodajka za naší frakci. Já bych byla raději, kdyby se vyjádřila ona sama než, než já, ale přeci jenom tady vystupuji jejím jménem a souhlasím s tímto návrhem. Takže teď vracím slovo panu Buzotilovi, ale vyslechli jsme si tady názory stínových zpravodajů a zástupce výboru LIBE a ti všichni souhlasili s tím, abychom skutečně tento velice důležitý dokument, který se věnuje Frontexu, abychom tu výměnu názorů na toto důležité téma přesunuli na později. Právě jsem se dozvěděl, že ta plánovaná, to plánované setcha, setkání ze zástupce polského parlamentu se koná v jiném sále. Takže ti poslanci, kteří se chtějí zúčastnit, jsou zváni do sálu 3E2 eh, e a za, mě, měli bychom tedy začít v 18.30, v půl sedmé. Takže myslím, že by bylo vhodné si teď tedy vyslechnout pana Bozutila a pár těch praktických eh, informací samozřejmě eh, to téma probereme v co eh, nejbližším náhradním termínu. Pane Bozotele, máte slovo. Já jsem zklamaný že takto, takhle postupujeme, ale za daných okolností si myslím, že je to jedině správné a rozumné, že jsme tu debatu odložili. Eh, chtěl bych, aby všichni kolegové, všichni stínoví zpravodajové měli pocit, že tomuto tématu byla věnována dostatečná pozornost a že jsme mu věnovali dostatek času, takže jim samozřejmě vyhovím. Takže teď vlastně se vracíme zpět eh, v tom našem eh, plánu. Takže nabereme tedy spoždění minimálně dvou týdnů pro každý ten následující plánovaný krok. Takže každopádně budu usilovat o to, abych se příští týden setkal se stínovými kolegy, abychom pokračovali v tom zájemném dialogu, ale bude rozumné eh, tu debatu odsunout. Ještě bych vás chtěl poprosit, pane předsedo, abyste příště pro toto téma vyhradil dostatek času, protože je to legislativní téma, velice důležité a potřebujeme na něj dostatek času. Pan předseda, ano. Pane pozitele, souhlasíme s vámi a děkujeme vám za vaši ochotu odložit rozpravu o tomto důležitém tématu a samozřejmě um, také ten váš návrh eh, nebo vaši ochotu setkat se se stínovými zpravodaji a samozřejmě příště budeme věnovat patřičnou pozornost tomuto důležitému tématu. Děkujeme vám za vaši ochotu spolupracovat a teď se přesouváme do sálu 3E2, kde se setkáme se zástupci polského parlamentu to setkání by mělo trvat zhruba hodinu. Děkuji vám všem.